So, ich hoffe, alle sind wohl... Doufám, že jste se všichni vrátili z relaxování z letních prázdnin a nyní začínáme druhou polovinu letošního roku, která však není pravou polovinou. A dnes také máme bohatý program Eh, tak začneme včas, i když tady zatím příliš účastníků není. Eh, změny v programu jsou následující. Bod 14 a to je provádění strategických investic to bylo posunuto. A tady jsme zaznamenali, že došlo k problémům s termíny v různých výborech. Máme plný jazykový režim pro tlumočení mizi, mimo chorvačtiny a gelštiny. A máme také změny v členech našeho výboru za EFDD bude mezi nás chodit mm, Tim Duffert a Jim Collins jako zástupce ve výboru. Pokud je tady máme, tak je mezi námi vítám. Zítra se koná slyšení týkají se digitalizace a to bude zítra dopoledne mezi devátou a 10.45 a to byla finanční účast zaměstnanců v digitální věku a potom máme ještě jedno slyšení týkající se Evropského pilíře sociálních práv. A dále se bude konat společné zasedání EMPLu a kulturního výboru 8. října. Také máme výjezd se konala služební cesta do Slovenské republiky 17. a 19. května 2016. Tam jsme se zabývali sociálním vývojem ve, na Slovensku a také jsme se sešli s ministrem práce, se kterým se sejdeme dnes odpoledne a tenkrát jsme se také již eh, seznámili s prioritami slovenského předsednictví pro jeho předsednictví v druhé polovině roku 2016. A další dvě připomínky na okraj. Jedna připomínka je velice důležitá, kterou ještě později zopakuji, až tady bude větší účast. Já už nemám chuť dělat zasedání stínových zpravodajů bez stínových zpravodajů. Včera se takovéto zasedání konalo. Uh, koordinátoři toto zasedání požadovali, ale byli eh, tam přístomni pouze zasedá eh, pracovníci výboru a stínoví zpravodajové tam nebyli. Takže já žádám stínové zpravodaje, aby se zúčastnili příslušných schůzí tak, abychom dospěli eh, k závazným rozhodnutím. A dnes máme plný program a proto hned budeme pokračovat hlasovat. Já vás také žádám, abyste dodržovali řečnickou dobu, jinak to časově nezvládneme. Nejdříve také budeme schvalovat zápisy ze schůzí z dnu 30. května 21. června a zde jsem nedostal žádné námitky, takže je to schváleno a tady máme bod číslo 4, zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020 Čaba Sobo, Sogor je e, zpravodajem a proto mu dávám slovo. Já budu hovořit anglicky. Když jsem pracoval na této zprávě, tak jsem vycházel z toho, že členské ztráty se musí snažit e, více využívat strukturální fondy tak, aby vytvořili dobrý Eh, dobrou základnu pro zlepšení hospodářství v EU. A dalším předpokladem je, že mnoho členské státy nemají dostatečné kapacity a také nemají přístup k informacím, které, zapotřeb, které je zapotřebí pro správné využívání strukturálních fondů. A proto byl vytvořen program, který eh, pomáhá vytvořit program eh, v této oblasti. Funding resources for the program, namely the redeployment of cohesion. Eh, například Um, přesměrování fondů soudržnosti, tak je obava, zda kapacita členských států není nižší, než se očekávalo. Nicméně, jsem si také vědom toho, že dobrá zpráva je nezbytnou předběžnou podmínkou pro dosažení cílů politiky soudržnosti a pro účinné využívání eh, strukturálních investičních eh, fondů. Vnímám to tak, že reformy zahájené programem mohou přímo i nepřímo přispívat k účinnějšímu využívání eh, investic v oblasti soudržnosti, včetně zlepšení absorpční kapacity. Z těch 60 pozměňovacích návrhů k návrhu komise bych chtěl potrhnout následující. Jak víme, požadavky týkající se principů partnerství, ty, tyto Eh, požadavky už by neměly být platné, ale přesto jsem chtěl zavést pozměňovací návrh ohledně eh, toho, že výsledky relevantních konzultací mají být nadále zvažovány komisí při posuzování eh, žádosti o podporu, což by umožnilo, aby reformy spočívaly na širším koncenzu mezi relevantními účastníky. Abychom zajistili silné angažmá v reformách ze strany členských států, tak jsem zavedl a předložil pozněvací návrh, že technická pomoc by měla být stanovena v dohodě schválené mezi komisí a členskými státy. Další pozměňovací návrh, který navrhuji. V případě přijetí eh, víceletých pracovních programů stanovujících strategické a financovací priority by komise měla používat eh, aktiv přenesené působnosti, nikoli v eh, prováděcí akty. Parlament již v roce 2012 zaujal silné stanovisko k využívání delegovaných a implementovaných aktů eh, ohledně volby priorit eh, tam, kde to má že, že tedy eh, v případě těchto očekávaných výsledků by měly být používány akty přenesené působnosti. A také v souvislosti se SRSP žádá další dokument publikovat dokumenty o implementaci ehm, ročního pracovního programu. A také ještě možnost zapojení i regionálních orgánů mezi ty, které mohou žádat o pomoc. Pokud jde cíle programu, tak musíme také usilovat o inkluzivní růst, bojovat proti chudobě a podporovat sociální začlenování. V případě eh, přesunu technických zdrojů na SRSP, tak jsem považoval za důležité upřesnit, že zdroje které se převádí, by měly, být, měly sloužit ke nárůstu účinnosti využití těchto fondů. A tímto způsobem nebude negativně tedy ovlivněn těchto účel. Pokud jde o článek 50, tak kde chceme jednak monitorovat implementaci těch prováděných činností a také dosahování konkrétních cílů tohoto programu jak stanoví článek 5. A aby ten, ta příloha indikátorů jasně odrážela tento požadavek, by se měly rozdělit tyto ukazatele do dvou kategorií. kategorií. Jednak k implementaci jednotlivých činností a k, dosaž, k dosahování specifických cílů. Čili to je pozměňovací návrh 5260 a kromě toho jsem ještě zavedl návrh doplnit tyto indikátory některými specifickými indikátory, na kterých se shodne komise a um, adresované eh, přijímací členské státy. To je 4-4. Takže já vám děkuji za všechny podněty eh, a myslím si, že hodně aspektů tohoto návrhu už je mnohem jasnějších. Těším se na eh, příspěvky z vaší strany. Díky. Děkuji, pane kolego Soubere a nyní mají slovo stínoví zpravodajové, nejprve Jutta Steindruck. Já bych nejprve za sebe chtěla říci, že je to velice dobré a konstruktivní pokračování po letní přestávce. Chtěla bych omluvit našeho zpravodaje Gutierreze, musí se dnes nutně zúčastnit eh, v Španělsku a jde o pozměňovací návrhy 11 až 42 ohledně přijetí víceletého programu eh, prostřednictvím v přenesené pravomoci a dále eh, přijetím eh, ze strany národních orgánů podle národní praxe. To budou regionální a místní orgány, ale máme i určité pochybnosti, které se týkají například koncepce reform. Nechceme, aby to byl další nástroj komise aby se realizovaly v členských státech jenom eh, reformy eh, trhu práce. Potřebujeme trvale udržitelný eh, růst a investice. Musí to být udržitelné reformy a v našem výboru jsme to již vyjádřili ve zprávě Liberop. K tomu je zapotřebí transparentnost a demokratická legitimita, aby se používal tento program. Kdo o to zažádá, musí to zveřejnit a informovat národní parlamenty a další orgány pod přeskytou tím všechny tyto podklady. Evropský fond eh, pro technickou pomoc se může setkat s naší podporou, ale my si nepřejeme, aby členské státy eh, odkládali tedy eh, finance z národních Eh, prostředků, proto chceme eh, zrušit, vypustit tedy článek 10, jinak můžeme podpořit tuto iniciativu. Děkuji jménem eh, kolegy Kutěrese, který se těší na další spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. To bylo perfektní dodržení dvou uh, minut a nyní za EKR McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Jménem EKR bych chtěla velice uvítat tuto zprávu a přeji ji také další zdárný průběh. Myslím, že se musíme ujistit, aby byla zajištěna flexibilita pro členské státy. To je velice důležité, protože existují různé okolnosti, různé poměry, různé podmínky v evropských státech a e, my jim musíme umožnit, aby se zaměřovali na specifické oblasti, na své specifické potřeby a e, máme tedy malý rozpočet, prioritizace je tedy velice důležitá, musíme se zaměřit na ty důležité aspekty, to je mnohem důležitější, než tomu bylo dříve. Například, myslím, že je to odstavec 6. Hovoří se o tom, že 6 e, milionů mladých nezaměstnaných e, profituje z iniciativy pro zaměstnanost mládeže, ale je třeba zajistit, aby programy práce eh, začaly fungovat, než eh, vyčleníme více eh, finančních prostředků. Eh, musíme se podívat na pravděpodobné výsledky, musíme zkontrolovat, čeho bylo dosud dosaženo, protože jsme do této iniciativy již vložili prostředky a opět eh, jsou to oblasti, kde různé členské státy různým způsobem eh, využívají tyto prostředky a sledují různé priority, proto bych si přála, abychom se zaměřili na priority, na ty důležité aspekty v jednotlivých členských státech a musíme jim zajistit flexibilitu, aby se členské státy mohly zaměřit na ty oblasti, které jsou pro ně důležité. Jinak se těším na spolupráci. Děkuji. A nyní by měla mít slovo Marian Harkin, ale Marian Harkin není přítomná. Neoklis Kliotis by měl vystoupit, ale ten tu také není. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že doufám, že jste se eh, svěží vrátili eh, po krásném létě a že můžeme zase začít pracovat. Chtěla bych říci, že to je návrh, o kterém se již diskutovali, diskutovalo na půdě různých eh, výborů a v našem výboru bychom měli sledovat tu přidanou hodnotu, eh, kterou můžeme zajistit eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů a myslím, že se ukázalo, že takovýto program na podboru bývá velice úspěšný, když se zaměřuje na udržitelné investice když se podíváme na účetní dvůr, na diskuze, které se které probíhaly v Řecku ohledně restrukturalizace, tak je vidět, že to může být skvělý nástroj. Můžeme lépe využívat fondů soudržnosti, můžeme posílit boj eh, proti eh, nezaměstnanosti a chudobě, ale současně se domnívám, že v tomto návrhu je také jedno velké nebezpečí. Nemůže to být nástroj, který se používá především eh, k podporu podkopávání eh, sociálních systémů v členských státech, a který vnucuje eh, politické kroky ve smyslu eh, liberalizace a politizace. Potřebujeme se podívat na detailní aspekty tohoto návrhu, aby to byl nástroj, který který budou moci členské státy eh, použít, aby mohly implementovat fondy soudržnosti. My bychom chtěli zdůraznit, že se musíme zaměřit na strukturální fondy. Eh, zatím má eh, rozsah působnosti tohoto návrhu velmi velkou dimenzi. Je třeba posilovat evropskou solidaritu a za druhé demokratická odpovědnost, jak již Eh, o tom hovoříme, která se týká zapojení sociálních partnerů, místních aktérů, je velice důležitá. Nemá to být něco, eh, co bude Evropská eh, komise předkládat na evropské úrovni, jako reformy. Má se to odehrávat na stejné úrovni, aby aby se z toho stal opravdu úspěšný program. Budeme se ubírat tedy tímto směrem a já se těším na diskuze se spravodajem a náš výbor by měl být opravdu eh, velice aktivním účastníkem eh, těch diskuzí v nadcházejících týdnech. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Laura Adžia. Dobré jitro, milé kolegyně, milí kolegové. My nejsme proti nástroji, my jsme proti cíli, pro který má být tento nástroj využíván. A my přece známe cíle strukturálních reform, které nám byly vnuceny. A pro nás to znamená plítvání prostředky, které lze využít lépe a jinak na podpoření hospodářství. Ale ani komise, ani členské státy zřejmě k tomuto nejsou ochotny, neboť země jako Řecko a Kypr zažily vnucená úsporná opatření a potom technická podpora při využívání strukturálních reform tady přece musíme vidět, že musíme rozlišit to, co již se nesmí stát a to, co by se mělo v budoucnosti dělat. My se domníváme, že takovéto zástroje nejsou vhodné, protože jediná strukturální reforma, která k tomu čemu povede, tak, aby veřejné rozpočty nebyly součástí státních rozpočtů. Jedině tímto způsobem mohou rozvinout investice eh, členské státy a také investice například do výzkumných programů. Vy například víte, co například u nás se před týdnem stalo. Například musíme také umožnit investice, které povedou k preventivním e, opatřením, tak abychom nemuseli pohřbít 300 lidí, protože nebyly provedeny příslušné investice. Tím pádem by se také mohlo zabránit tomu, aby se zhroutily školy jako hrady z písku to se nesmí znovu stát. My potřebujeme účinné nástroje, my potřebujeme politiku, která umožní také státní dluhy tam, kde je to zapotřebí. Takže nesmíme zahájit opět tuto špatnou etapu. A Dominik Mačán by byl na řadě jako další, ten tady není. Hlásí se ještě někdo z výboru? Mann, prosím. Děkuji vám. Já velice souhlasím s tím, že musíme stanovit priority iniciativa na zaměstnanost mládeže, tak tyto iniciativy došly do jednotlivých členských zemí eh, pozdě, ale tam, kde se to začalo provádět, tak to opravdu vedlo k určitým cílům. A myslím si, že opravdu také doufám, že hlavní výbor nes, nesmí říci, že se posléze všechno změní. My musíme se zaměřit na určité cílové skupiny a působit účinně. A pokud se týče eh, italské intervence, tak vím, že úsporná opatření například Itálie nechce. Ale podíváme-li se na některé úspěšné země, tak si musíme uvědomit, že tam se také škrtalo a někdy těmito škrty tyto země trpěly, ale věděli, kam to vede. Byla to rozumná opatření na ušetření, na šetření určitých nákladů, tak aby se dalo znovu cíleně investovat investovat. Je třeba postupovat vyváženě a když se tady říká, že nám někdo něco vnucuje od zvenku, tak tady chci říci, že nelze spochybňovat sociální opatření, protože je také vždy Eh, eh, jakoby moderní eh, šetřit i v sociální oblasti, ale to nesmíme dovolit. Nesmíme dovolit škrty v sociální oblasti a na to musíme apelovat. A myslíme, že budeme diskutovat ještě se zpravodajem o dalších pozňovacích návrzích. Děkuji vám. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda chtěla požádat zpravodaje, aby vysvětlil následující body, než budu předkládat pozměňovací návrhy, protože se jedná o velice složitou záležitost. Už v současné době vítám e, pozměňovací návrhy, které byly předloženy, ale v zase není jednu zásadní otázku. Týká se to podpo, eh, týká se to podpory členských států při provádění strukturálních reform, ale k tomu také patří politická vůle a také členské státy musí mít určité zachované pravomoci a také musíme zabránit tomu, aby komise vysílala experty do členských států a tam vnucovala své názory, když posléze se členský stát vyjádří proti těmto názorům. A Evropská komise potom financuje práci těchto expertů, která není vůbec využita. Jaké garance budeme mít, že když bude zahájen tento postup, takže tento postup bude členským státem akceptován, i když samozřejmě členský stát, eh, členskému státu zůstanou jeho vlastní kompetence v sociálním systému, například i u reformy eh, veřejných orgánů. Když budeme provádět takovýto program, pak musíme ho velice prověřit a to jak z kvalitativní, tak i z kvantitivní stránky. A já se domnívám, že když bude tento program schválen a prováděn, tak také by se měly zveřejnit ty postupy členských států, nejenom stanovisko komise. Hlásí se ještě někdo další? Pokud tomu tak není, pak vítám mezi námi zástupkyni komise, paní McCarthy, které tímto dávám slovo. Um, Děkuji vám všem za tuto zprávu za vaše připomínky. My jsme tu zprávu viděli. A pochopitelně se budeme těšit na další diskuzi této, o této zprávě i od dalších výborů. Budeme sledovat podněty, budeme tuto diskuzi bedlivě sledovat a to, co výbory řeknou. A těšíme se na budoucí diskuze na tomto návrhu. Děkuji a jako poslední má slovo zpravodaj. Já chci poděkovat za vaše připomínky a příspěvky. Pokud jde o typ těchto reform, všechny reformy by měly být společně dohodnuty členskými státy, proto jsem zavedl pozměňovací návrh, aby byla skutečně společná podpora pokud jde o převádění národních alokací, tak tady chci zdůraznit, že tyto transfery jsou čistě, čistě volitelné a abych navázal na paní Redke, tak pokud bude efektivně používán, jistě bude tento program přínosný jak z hlediska snížení nezaměstnanosti, tak i v boji s chudobou a sociálním začlenováním. Budu se těšit rovněž na další pokračování diskuzí. Děkuji. Chtěl bych upozornit na lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to 7. září kolem poledne a 12. a 13. výboru o tom budeme diskutovat na výboru a 8. listopadu se potom bude o návrhu hlasovat. Děkuji. A nyní bod 5 a to je e, celkový e, e, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, všechny oddíly. Já jsem zpravodajem, takže si sám udělím slovo. Na úvod ještě několik pozámek. 20. července jsme se seznámili s postojem rady, co se týče eh, rozpočtu na příští rok. Vyjádřím to diplomaticky. Je mi opravdu velice líto, že se radě ještě jednou podařilo eh, bez tak snížené počty komise eh, dát ještě na nižší úroveň ještě to překonat, i když při diskuzích slýcháme, že jsou důležité investice do zaměstnanosti a do růstu. Nyní bychom měli vystačit s rozpočtem, který neodpovídá očekáváním ani potřebám, jak jsme to v loňském roce formulovali míra nezaměstnanosti v různých zemích a e, v různých regionech. E, to netřeba opakovat, ale alespoň několik e, čísel. U mladých lidí je nezaměstnanost nad 30%, někdy se blíží 50%. A při nedělních projevech se zpravidla zdůrazňuje, že třeba něco učinit proti nezaměstnanosti mládeže, ale když jde o konkrétní kroky, tak potom členské státy prosím prostřednictvím Rady prosadí eh, snižování prostředků, které jsou k dispozici a to je nepřijatelné je třeba ukázat, že musíme bojovat proti chudobě, proti eh, nerovnosti, proti eh, nezaměstnanosti. Musí se to odrazit i v příslušných investicích z evropského rozpočtu. Je to mnohem důležitější než kdykoliv dříve. Eh, požadujeme integraci a soudržnost ale podle mého názoru to, co předložila rada, je nepřijatelný přístup, zejména když jde o e, snižování prostředků věnovaných na růst, nezaměstnanost, na potírání nezaměstnanosti mládeže. To jsou e, tři stěžejní oblasti, které jsou e, vedoucí pozice v programu Evropské komise a já bych rád zdůraznil, že je to třeba dále projednávat eh, v příslušném výboru, který je zodpovědný ve eh, výboru pro rozpočet a musíme dál eh, jednat s radou, aby bylo zajištěno k dispozici dostatek prostředků pro ty úkoly, které neustále zdůrazňujeme. Není možné, abychom ty nutné a důležité opa- opatření k zabezpečení eh, těchto oblastí se <clears throat> nerealizovaly eh, pro třednictvím rozpočtu, proto jsem připravil zprávu, o které budeme dnes diskutovat a od eh, odpoledne eh, hm, eh, o ní budeme hlasovat. Celkem jsme obdrželi 73 pozměňovacích eh, návrhů, pět preparatory actions a 14 pilotních projektů. Snažili jsme se naformulovat kompromisy, v některých bodech se nám to podařilo, ale jak již jsem řekl, stále to ještě nestačí, proto máme dnes relativně dlouhý hlasovací seznam. Rád bych upozornil na to, že to, o čem eh, budeme eh, hlasovat, eh, musí mít silou vědávací pozici, aby to mohlo projít v Evropském parlamentu. Důležité jsou pilotní projekty, byly rozděleny do kategorií a jsou na takové úrovni, která eh, vede k tomu, že eh, asi eh, nebude možné je realizovat. Včera jsme se se stínovými zpravodaji dohodli na balíčku, abychom dvě slibné pozice a ještě tři další pilotní projekty shrnuli do jednoho balíčku a to chceme chceme dnes odpoledne schválit. Doufám, že mohu počítat s vaším souhlasem. A nyní eh, mají slovo stínoví zpravodajové. Nejprve David Carser za EPP. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Ano, podařilo se nám nalézt dohodu připravit určité kompromisy z těch pozměňovacích návrhů. My podpoříme kompromis A jakožto EPP, protože se domníváme, že iniciativa pro mládež je velice důležitá a že bychom ji měli podpořit. Také můžeme souhlasit s kompromisem C, ale bohužel, bohužel nemůžeme souhlasit s kompromisem B. Domníváme se, že kdybychom poskytli více peněz pro rozsáhlejší analýzy, eh, že by to bylo jenom plítvání finančními prostředky. Měli bychom eh, zajistit řádné fungování našich agentur. Proto podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které se této otázky týkají. Dále musíme podporovat všechny ty programy, které podporují vytváření pracovních míst a e, přijímají opatření proti nezaměstnanosti. Co se týče těch pilotních projektů, souhlasím, podařilo se nám nalézt dohodu a vytvořit jeden balíček a každá skupina bude podporovat ty e, oblíbené e, pilotní programy. Máme trochu problém s kompromisem C, ale jinak jsme pro. Děkuji e, za SAD Georgi Pirinský není přítomen, ale Jutta Steindruck ho zastoupí. Mohu být relativně stručná. Spravodaj jež hovořil o postoji která je totožná s postojem skupiny SAD. Rada navrhuje příliš mnoho škrtů v těch eh, položkách evropského rozpočtu pro naši frakci je to nezodpovědné a nepřijatelné. Když se podíváme, jaká je situace v členských státech, komise již navrhla velice restriktivní rozpočet na rok 2017. Byla předložena celá řada pozňovacích návrhů. O tom eh, pan zpravodaj také hovořil. Je to potírání nezaměstnanosti mládeže, eh, Tady jsou tedy nutné investice, co se týče pilotních projektů. Díváme se na to stejně rozděletí do kategorií ze strany komise, které pilotní projekty jsou úspěšné, to je v pořádku, je třeba něco dělat proti eh, chudobě eh, dětí, child guarantee, to také podporujeme. Tak eh, to je tedy velice stručné za naší frakci. Ulrik Trepe. Děkuji, pane zpravodaji za svou frakci. Bych chtěla říci, že tento návrh rozpočtu se ubírá správným směrem. Návrh eh, komise respektuje víceletý finanční rámec a využívá flexibility v tomto rámci eh,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 zákonnosti jednotlivých položek. To se zlepšilo. Také bylo řečeno, že je třeba učinit něco proti vysoké nezaměstnanosti, zejména mládeže na eh, jihu eh, západě Evropy, ale nestačí jenom investovat v této oblasti. Je třeba, aby se v těchto zemích prováděly eh, reformy a musíme se zabývat tím, jaké dopady mají nesprávné konstrukce společné měny na eh, tyto země Nositel eh, Nobelovy ceny Josef Štejklic na to také již poukázal. S čím má EKR problémy? To jsou návrhy eh, výboru samotného, který se týká eh, plateb a platebních položek, které překračují návrh komise. Tady se využívá manevrovacího prostoru a na příští rok to vypadá tak, že můžeme počítat jenom s malým manévrovacím prostorem. Musíme musíme dbát na to, když se bude zvyšovat rozpočet u jednotlivých eh, položek, tak na jiných místech se to musí konsekventně vyrovnávat snižováním těchto eh, položek. A to jsme také zohledili v našich pozměňovacích návrzích. Děkuji Marian Harkin za Alde není přítomná. Potom za GUE NGL Patrik Reálik, ten také není přítomen. Za zelené Tamáš Mezarič také není přítomen. Pane předsedo, mnoho z těch eh, důležitých věcí již zaznělo, já se chci jen vrátit ještě k té iniciativě. Byla to důležitá iniciativa eh, na tomto výboru v eh, minulém volebním období. A ještě všichni souhlasíme, že nechceme, aby se peníze utrácely jen, aby se utrácely. Mělo by, to, mělo by tu být také náležité eh, posouzení. Ale chceme zároveň i záruky z evropské úrovně o, z hlediska tedy jak výše financí, pokračování, kontinuity, kontinuity zajištění, eh, jistoty pro příjemce v cílových zemích. Proto máme tak silnou pozici k pokračování, financování, pokud jde o iniciativu um, zaměstnanosti pro mladé, záruky pro mladé. A protože iniciativy začaly poměrně pozdě, trvalo to déle, než se čekalo, ale teď potřebujeme se podívat na to, co fungovalo, co ne, zlepšit, zkvalitnit ty programy, ale zachovat výši financování a vyslat silný signál tohoto výboru a parlamentu, že chceme podpořit mladé nezaměstnané lidi tam, kde nezaměstnanost mladých je na zoufale vysoké úrovni. Takže tohle je i pro naši skupinu klíčový pozměňovací návrh. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. EFDD nemá stínového zpravodaje to za ENF, ale také nevidím. Mohu tedy dát slovo Brigitte Flyburgunio za DG Ample, tedy za komisi. Bitte. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat výboru za vyjádřené obavy a chci také poděkovat ostatním poslancům. My také máme obavy ze škrtů, které navrhuje Rada a my doufáme, že nadále budeme moci provádět naše programy. Na druhé straně chci obrátit vaši pozornost na skutečnost, že komise je toho názoru, že návrh je dobře promyšlen a vyvážený a také dobře eh, tady zohledňuje absorpční kapacitu členských států. Pokud se týče současné fáze, a vzhledem také k minulému programovacímu období 2014 a 2013 a současnému období 2014 a 2020, tak my jsme dosáhli ve většině členských států 95% stropu a my se domníváme, že nepotřebujeme další e, závazky e, vzhled vzhledem k stávajícímu rozpočtu. My máme problémy v Evropě týkající se růstu a nezaměstnanosti to, to nespochybňujeme, ale existuje tady limit absorpční kapacity. Existují také pravidla, eh, se kterými členské státy bojovaly, to je sdílené řízení programu a jestliže přislíbíme další platby, tak si nejsem jistá, zdali se problémy v oblasti chudoby, nezaměstnanosti a integrace vyřeší. My tedy vám děkujeme za podporu, ale my víceméně nepotřebujeme více prostředků, než které se předpokládá, než to množství, které se předpokládá v návrhu rozpočtu. A a já opravdu chci ještě jednou potvrdit, že se domníváme, že přislíbených plateb je dost. Pokud se týče závazku, tak k tomu se nyní nemohu vyjádřit, protože eh, vzhledem k víceletému, ví, finančnímu rámci bude prováděna revize v polovině období, které nás teprve čeká. Takže v současné době vás nemohu seznámit s názorem komise v této ocáce. Jej je velice důležitý program, to znamená iniciativa na zaměstnanost mládeže, a poz, eh, hodnocení je tady velice pozitivní. Tak eh, zatím, jak již jsem řekla, vás zatím nemohu seznámit s názorem komise na plnění. A potom je tady program EASY. Komise se rozhodla, že se rozhod, že komise se rozhodla podpořit mikrofinance v roce 2017 a proto došlo u progresu ke snížení a opravdu oba dva programy nemůžeme e, podpořit, to znamená progres a mikrofinance nemůžeme současně podpořit, proto jsme se rozhodli podpořit mikrofinance. Pokud se týče agentur, tak vy víte, že je pro nás závazné sdělení komise z roku 2013, které se týká jak jemu finančních prostředků, tak i stavu pracovníků. My víme, že agentury bojují s určitými výzvami, ale komise nadále trvá na stanovisku z roku 2013 a to je snížení počtu pracovníků o 5 A já jsem se zatím neseznámila s kompromisem, o kterém hovoříte, ale obecně bych chtěla dodat, že vzhledem k pilotním projektům a přípravním akcím jste také již obdrželi oficiální stanovisko komise a ve většině případů věcně souhlasíme s vašimi návrhy, ale v mnoha případech e, to vidíme tak, že některé vaše akce lze také financovat například z jin, ze stávajících zdrojů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Komentář bude hned následovat. Slovo má Tomas Mane. Děkuji, pane předsedo. Já vždycky říkám, podívejte se na parlament, vysílá se naše jednání na webu, podívejte se, co e, děláme a já doufám, že spousta e, lidí to sleduje, e, že zabraňujeme kdo zabraňuje, aby se společně postupovalo v Evropě. Je to rada. Slýcháme obrovské projevy a nakonec se řekne, ale peníze nejsou, opatření tedy nebudou a zůstaneme u lirického vyjádření. A to je, myslím, moc hezký příklad. I ta debata, kterou jsme vedli, jedna frakce ukázala, že si to nechceme nechat líbit, aby se pořád prováděly škrty. Za EPP také zazdělo, že nepod podporuje jeden kompromis, ale jinak v každém případě všechny ano. Důležité je, aby rozpočtový výbor s tím souhlasil. E, obvykle to je tak, že nese odpovědnost, my vypracujeme stanovisko, ale může naše stanovisko ignorovat. Je třeba, abychom a priori dbali na to, abychom ani FOUS neodstoupili od své e, pozice. E, a Jean-Claude Junckera chceme do toho zapojit. Na to musí být peníze na zaměstnání nezaměstnanost. E, zásada je jasná, o detailech můžeme hovořit. Potřebujeme se postavit na odpor vůči těm, kteří chtějí e, zabránit dosažení výsledku. To nepřipadá v úvahu. Já jsem velice rád, že jsem se zúčastil této diskuze a těším se, že e, zpráva Tomase Hendla bude odpoledne podpořena velkou většinou. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Není tomu tak? Závěrem eh, bych chtěl krátce zaujmout stanovisko ke třem názorům. Včera jsme vedli diskuzi o eh, jedné eh, hlavě od jedné kapitole z rozpočtu a týká se to nezaměstnanosti mládeže. To bylo sníženo asi o jednu polovinu. Je to nelogické, nelogické v rámci víceletého finančního rámce. Já se v rozpočtech moc nevyznám, já jsem celá dlouhá léta nenáviděl veškeré projedávání eh, rozpočtu, ale přistupuji k tomu s zdravým slovským eh, rozumem. Nakonec to eh, budou iniciativy, které se nerozběhnou najednou a také se neprojeví najednou. Míra čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly stoupá v průběhu let a je třeba zajistit financování po celá léta, když řekneme, že snížíme položku právě v oblasti nezaměstnanosti mládeže o polovinu. Zaprvé je to eh, špatný signál pro realizovatelnost zahájených eh, programů, za B pro ty, které je třeba nově zahájit a pro rozumné vybavení prostředky. Nemusím eh, být žádný účetní, abych to eh, pochopil. A my jsme se včera dohodli, že budeme obhajovat eh, tuto pozici, aby tato kapitola byla ve stejné výši a to až do roku 2020. Musíme o tom hovořit a myslím, že ten podnět Tomasem Zemana je také velice důležitý. Neměli bychom eh, se dnes jenom na tom usnést, ale měli bychom se snažit se, se, se zpravodaji eh, získat termín schůzky s Jensem Gajerem, se zpravodajem za rozpočtový výbor, abychom také ústně jasně ukázali, jak nám na tom záleží, aby zejména eh, v otázce eh, boje proti chudobě, v otázkách zaměstnanosti, zaměstnanosti mládeže, inkluze, něco učinit. Tady potřebujeme mnohem více Evropy a to má, to má Thomas eh, eh, Mann eh, pravdu i Ulrike. Josefa eh, Štiglice nemůžeme vnímat jenom na základě palcových titulků v novinách. On říká, že euro tak eh, nefunguje, jak jsme si přáli, ale to je otřepaná pravda. To nám ekonomové říkají celá léta. Na evropské eh, úrovni potřebujeme ještě další nástroje. Já říkám více demokracie, ostatní říkají posílit zprávu. Ta cesta není jednotná, ale to každý ví, kdo se angažuje v této diskuzi. O tom není pochyby, ale nemůžeme se postavit a říkat, protože euro nefunguje. Musíme škrtat v oblasti programu pro zaměstnanost a opatření proti nezaměstnanosti mládeže. A v tomto duchu se to neslo. A já říkám, jestliže v této situaci v Evropě, kdy se stále více lidí distancuje od Evropě, eh, protože se nenaplňují sliby eh, prosperity, potom je třeba více investovat do zaměstnanosti, do sociálních opatření a to děláme při této diskuzi o rozpočtu a prosím o podporu dnes odpoledne, abychom za náš výbor podle našeho zadání obhajovali tento postoj vůči parlamentu, vůči ostatním institucím, abychom se také prosadili. Děkuji, takže dnes odpoledne se bude hlasovat v 15, ne v 16.30. Děkuji vám a Dostáváme se k normám občanského práva o robotice. To je bod 6 na pořadu jednání. E, navrhovatelem je Adam Kousa, ale ten se ještě nedostavil. Tak teď máme problém asi tedy budeme projednávat jiný bod. Doufejme, že je přítomna navrhovatelka dalšího bodu, Lynn Boylen, ale není tady. Neokles, prosím. Asi. Tomase, já bych chtěl zastoupit Lin. Já budu zastupovat Lin, protože dnes nemohla přijít a proto ji nyní mohu zastoupit u této zprávy. Je, ano, můžeme tedy zahájit s touto zprávou, jestliže nikdo nemá nic proti a je to uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské pra- plavbě. Lynn Boylan je zpravodajkou. taky jsme měli probírat téma robotiky teď dopoledne, nebo ne? Ano, samozřejmě ale já bych nyní přesunul dopředu bod číslo 7, protože zpravodaj pro zprávu 6, pan Koza, tady ještě mezi námi není. Takže proměníme, prohodíme tyto dva body na programu. Budete s tím souhlasit? Eh, paní McIntyre, Pane předsedo, já chci jenom říct, že jsme hodně napřed. Nyní máme 10 hodin a nyní máme zahájit eh, diskuzi o rozpočtu a eh, ro, robitice jsme měli zahájit diskuzi až v 10.20. Takže není spravedlivé říkat, že tady ještě mezi námi není, že nepřišel. Zatím ne, toto nebylo na programu. Takže já jsem se snažil opravdu získat více času, ale zase jsem byl zastaven. Takže zase Britové, tak si uděláme přestávku. Pět minut, ale pokuste se prosím, sežeňte pana Kozu, aby se dostavil mezi nás. Eh, erst mal fünf Minuten, ja? Takže uděláme si přestávku v délce pět minut zatím.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 actually on time, Mr. Chairman. We were... Je to vlastně tedy čas, je to opravdu eh, v des, teď v 10.15. Ale je známo z schůze koordinátorů, že já se snažím držet tempo a bylo by dobré, kdybyste si zvykli, že projednávám tedy ten Eh, pořad trochu rychleji, abychom neměli tady tolik přestávek. Přejdeme tedy k bodu normy občanského práva o robotice. Spravodajem je Adam Kouza a má slovo. Děkuji pane eh, předsedo. Přišel jsem o pět minut dříve. V každém případě jsem se snažil, protože jsem se chtěl rozhodně dostavit včas. Chtěl bych vás všechny velice srdečně pozdravit a doufám, že všichni máte za sebou příjemné léto. Téma, které jsem se zavázal zpracovat, je vlastně poněkud zvláštní. A v podstatě jsme docela vzdáleni od tohoto tématu. Když se hovoří o robotice, tak má člověk takové zvláštní pocity, ale máme-li být upřímní, musíme si uvědomit, že v nejbližší budoucnosti se z toho stane jedno z velice důležitých témat. Vlastně se robotika již stala důležitým tématem. Příslušný eh, výbor, výbor pro právní záležitosti, se no, nezhostil zrovna skvěle své práce. Já se domnívám, že potřebujeme obsáhlou zprávu zprávu už jsme si pročetli a podívali jsme se na všechny otázky i na zajímavé formulace. Jakožto člen výboru pro zaměstnanost jsem zodpovědný za otázky zaměstnanosti a má úloha spočívala v tom, abych předložil některé návrhy. Ve své zprávě jsem zdůraznil pět oblastí a nyní bych rád zdůraznil tři, které se týkají mimořádně důležité otázky. Co se týče zaměstnanosti, měli bychom se zaměřit na tyto tři oblasti. Číslo jedna. Konkurenceschopnost eh, pracovníků. Jak může robotika pomáhat lidem pracujícím? Nemá je nahrazovat. Robotika by měla lidem pomáhat, aby se z nich staly ještě lepší pracovní síly. Nejde o jejich nahraždění, ale jde o posílení jejich sil. Člověk by měl být rychlejší, šikovnější, chytřejší, protože eh, dostane další končetinu navíc, například robotickou paži. Musí se s tím naučit eh, fungovat. Nebo další příklad jsou lidé se zdravotním postižením. A ti jsou eh, v současnosti nevýhodněni. Jejich pozice se zlepší díky robotice v budoucnosti. Budou eh, v lepší pozici než bez pomoci robotiky. A ještě další otázka, která nás zejména zajímá, je otázka, zda robotika v budoucnosti eh, přispěje ke snižování pracovních míst. Ohrozí robotika počet pracovních míst, a nebo naopak díky ní vznikne více pracovních míst. Bude jich tedy méně nebo více, e, nebo se zachová rovnovážná situace. Mnozí lidé mají strach. Mají strach ze strojů, z automatizace. Mnozí lidé mají strach strach ze ztráty pracovních míst. A četl jsem celou řadu studií, které prokazují, že není třeba mít tyto obavy. Díky robotice vzniknou nové pracovní příležitosti je třeba zkoumat tyto otázky a přemýšlet o úpravách. A to souvisí s tou druhou otázkou. V rámci právních norem potřebujeme opatření, které zabrání rušení pracovních míst. Robotika může být rychlá, může být efektivní, snižovat náklady, proto není vyloučeno, že se budou rušit pracovní místa pro lidi. Může dojít tedy k omezení v této oblasti. mém návrhu zprávy se také vyjadřuji ke vzdělávání. Konkrétně to znamená nutnost osvěty. Musíme lidem vysvětlovat, co znamená robotizace, automatizace. Lidé by si měli udělat ucelený obrázek o tom, co je očekává. A závěrem bych měl ještě jednu připomínku k bodu jedna. V tomto bodu jedna jsme skonstatovali, že je třeba se zabývat otázkou, zda robotika může znamenat prosperitu. Eh, rád sleduji eh, filmy, science fiction, rád čtu takovéto knihy a nevím, kolik kolegů eh, četli knihy o tom, jak robotizace zlepšuje život lidí. Můžeme všechno vykonávat snáze díky robotům. Můžeme se tedy ubírat tímto směrem a my bychom měli eh, rozhodovat o tom, jak eh, k této otázce přistupovat z politického hlediska. V každém případě potřebujeme hodně odpovědnosti. Děkuji. Děkuji za frakci SAD. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi také poděkovat zpravodaji eh, Kozovi za tuto zprávu, eh, toto stanovisko, které nám dnes překládá. První eh, otázka týkající se této zprávy. Jednak její nazvání, je to spíš o občanské odpovědnosti robotů vlastně. To znamená všechny ty prvky, které jsou považovány za nesmírně důležité ohledně sociálních následků robotizace. Integrace toho, to není až tak jednoduché ve skutečnosti. Budeme se k tomu určitě muset vyjádřit, budeme muset zaujmout eh, pozici eh, takovým obecným způsobem z širšího hlediska, abychom zasáhli do této debaty již odteď. K tomu, co řekl pan Kaza, tak já jsem trošku méně optimistický. Nějaký dron, který eh, dnes vám přinese zboží, nebo auto bez řidiče, autobus bez řidiče, to není už žádná sci-fi. To už existuje. V současné době už lze nalézt eh, případy experimentálního či komerčního využití takových technologií. A pokud eh, jde o posouzení dopadu je to skutečně kontroverzní. Některé ty studie jsou skutečně katastrofální. Říkají, že bychom mohli mít 40, o 40, 41% méně eh, z míst eh, pracovních. Jiné jsou eh, poněkud umírněnější, říkají, že bychom mohli dosáhnout nějaké rovnováhy. Ovšem každopádně politická moc bude muset jednat pokud chceme, aby robotizace přispívala eh, k prospěchu lidí, nikoli k jejich destabilizaci. Zdá se, že všechny výzvy související s eh, definicí robotu jsou nesmírně důležité. Proč? Protože když je řeč o robotizaci a digitalizaci, o roli počítačů, je to totež nebo je to něco jiného? Automatizovaný systém, je to robot nebo umělá inteligence? Čili otázka definice je strašně důležitá, abychom věděli, o čem je řeč. Další věc, otázka zmíněna eh, související s eh, jakýmsi, jakýmsi doplňky zdravotními robotického charakteru eh, jakýmsi upgradey eh, lidí samotných. A dále sociální výzvy. Musíme minimálně definovat problematiku týkající se fiskálních a otázek a sociálního zabezpečení v kontextu robotizace. Potenciální eh, nahrazení eh, lidských pracovních míst roboty, protože to je eh, to, co nás zajímá nejvíc. Děkuji za EKR. Helga Stevens. Andrea McIntyre to převezme, dobře. Andrea. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme jménem Helgi Stevens, stínové zpravodajky, která se dnes nemůže zúčastnit. Jejím jménem bych chtěla velice přivítat stanovisko, které vypracoval pan Koza. My to s radostí podpoříme. Všechny nové vynálezy a technický pokrok sebou nesou jak ohrožení, tak i příležitosti. A jde o to, jak jí přínos můžeme mít z toho, kdy budou roboti pomáhat lidem nejrůznějšími způsoby v průmyslu, v továrnách se přece ukazuje, že můžeme velice zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost a to podporuje zaměstnanost členové tohoto výboru v březnu navštívili San Francisco a přímo na místě viděli, jak společně pracují roboti a lidé. Ve firmě Amazon eh, byly zavedeny do provozu eh, roboty ve skladech v roce 2012 a od té doby se produktivita zvýšila, ale ve stejné době eh, Amazon zdvojnásobila počet zaměstnanců, takže vytváří e, e, lepší pracovní příležitosti pro své pracovníky, zatímco roboty e, provádějí ty nudné opakující se činnosti, takže to je dobrý příklad toho, že roboty a lidé mohou velice dobře spolupracovat v mém Eh, obvodu v střední Británii máme eh, společnost, která desítky miliard eh, investovala do nových technologií v uplynulých deseti letech. A výroba automobilů je velice produktivní je to Landover a má to hodnotu eh, přes 10 tisíc liber jako přidaná hodnota. A eh, produktivita se za pět let zvýšila o 35 a eh, to je nad celostátním průměrem. To je tedy produktivita je důležitý problém a když se podaří zvýšit produktivitu, tak se zvýší i počet pracovních příležitostí a obdobně jako jednotný digitální trh skýtá příležitosti, ale i určité hrozby. Měli bychom pracovní prostředí přizpůsobovat. Eh, měli bychom eh, usilovat o změny a také se snažit chránit pracující. Potřebujeme více eh, pracovních příležitostí, ale o vyšší kvalitě. Měli bychom využívat těchto příležitostí, které robotizace skýtá. Dovolte mi jednu poznámku. Diskutujeme o, o e, e, ekonomice, tedy průmyslu 4.0, to bych se tedy nadechla, budeme potřebovat půl hodiny, a nebo e, diskutujeme o normách občanského práva. Já se doptívám, že jde o občanské práva a prosím zpravodaje, aby se drželi e, tematiky. E, Potom e, bych ale chtěl říci, já bych velice tolik věřil, tedy, že to pomůže technice, ale po průmyslu 4.0 eh, závod Volkswagenu v Bratislavě eh, snížil počet zaměstnanců o 15 z 1500 na 280, ale teď má slovo Mariana Harkin a potom eh, Renate Weber. Děkuji vám, pane předsedo. Rovněž bych chtěl poděkovat panu Kosovi za návrh stanoviska. Myslím, že v něm předkládá řadu palčivých otázek, které jsou takřka stejně důležité pro tento výbor, který se zabývá sociálními aspekty robotiky, zaměstnanost, vzdělávání, nezaměstnanost. A já musím říct, že já sama mám řadu různých eh, obav a výhrad jsem ráda, že paní Delvo přišla s mm, tímto, s touto zprávou z vlastního podnětu, protože je skutečně ten pravý čas hovořit o umělé inteligenci a o jejich potenciálních dopadech, včetně dopadů na eh, trh práce. Všem robotika by nám určitě hodně mohla pomoci. Ovšem hlavní eh, otázka je, zda kdy, v momentě, kdy to bude k dispozici všude ve velkém měřítku, to nebude mít vliv jenom na pracující, ale na celou ekonomiku. Protože ekonomika, a když, se tedy, když samozřejmě zohledníme ten katastrofický scénář, scénář 40% ztráty pracovních míst, tak pak nezaměstnanost neovlivní jen kvalitu života těch pracujících a lidí, ale celou ekonomiku. Roboti nic nekupují, pokud vím. Lidé musí mít dost peněz tomu, aby si něco koupili a ekonomika by se mohla rozvíjet. A proto, když chceme hovořit o umělé inteligenci, o robotice, musíme tak činit se všemi zúčastněnými aktéry, protože vždycky jinak bude určité pokušení investovat do inovací a myslet si, že krátkodobě něco získáme, ale pak dlouhodobě všichni ztratí. A ještě jedna otázka, myslím, že to ještě budeme probírat s naším zpravodajem. To je ta myšlenka určitých omezení, zákazů v některých oblastech. Já nejsem zcela přesvědčena, že by to fungovalo. Mohlo by to fungovat úplně krátkodobě, ale dlouhodobě oni určitě si najdou nějaký, nějaké cestičky, jak to obejít. Děkuji. Děkuji. Káby Cimr za GNGL. Ano, děkuji. Děkuji zpravodaji Kozovi za předložení návrhu stanoviska. Domnívám se, že když se budeme snažit z hlediska sociálního výboru přemýšlet o tomto tématu, musíme eh, se dostat i na filozofickou úroveň. Hovořili jste před chvílí o firmě Amazon a já bych chtěla říci, že je to právě firma Amazon, která ten eh, původní záměr možná tuto utopii, utopickou myšlenku eh, eh, podporovala. Pane Kozo, vy jste hovořil o eventuálním vytvoření nadčlověka. Amazon hovoří o umělé inteligenci. Eh, vychází tedy z umělé inteligence a člověka pokládá za takov svého eh, dodavatele lidské inteligence. Budeme se tedy ptát, jaká bude úloha člověka ve výrobním procesu. A teď jde tedy o ty otázky. Kdo bude eh, v tomto rozsahu profitovat ze zvýšení produktivity. Hovořili jste o tom, že se zvyšuje produktivita v automobilovém průmyslu. Jak s tím bude držet krok eh, sociální vývoj, vývoj mest? Dále půjde o otázku, eh, jak to bude vypadat se sociální ochranou eh, zaměstnanců. Vás zaměstnavat žadatelů požaduje, abychom se odpoutali od dosavadních úprav na úrovni EU a říká, že to všechno už nepotřebujeme, že je zapotřebí uskutečnit velkou změnu. Jakou roli hraje flexibilita, flexibilizace práv zaměstnanců? To je e, velký počet úkolů, e, kterými se musíme zabývat. Já jsem samozřejmě pro pokrok, pro usnadnění práce tam, kde je to smysluplné a možné, ale dělat si iluze o tom, že všechno bude dobré, krásné, že e, se dostaví krásný nový svět, tak to musím upozornit na eh, eh, jednu knihu, kde se tematizuje právě eh, věd technologizace. Hovořili jste o bodu 3. Musíme diskutovat o tom, do jaké míry právě otázky inkluze, postavení člověka, postavení lidí se zdravotním postižením, jak je možné čelit jejich vyloučení ze společnosti, Chtěla bych signalizovat, že budeme velice rádi spolupracovat na vašem stanovisku. Děkuji tedy Renke za zelené. Vám děkuji za to, že jste nám poskytli toto východisko k debatě. Dovolíte-li, nebudu eh, zabíhat příliš hluboko do filozofických diskuzí souvisejících s tímto tématem ale dovolím si říct jen následující. Proběhnou drastické změny ve všech oblastech eh, společnosti díky digitalizaci, umělé inteligenci a robotizaci. A já jsem přesvědčena, že v konečném důsledku si musíme položit tuto otázku. Chceme utvářet tyto změny, anebo nechat, aby trh a externí síly tyto změny utvářely sami. Domnívám se, že musíme zaujmout velmi jednoznačný postoj v tom směru, že bychom měli být aktivní v těchto bodech a bez ohledu na ten potenciál všech těchto změn musíme přihlížet k tomu, jaké dopady to může mít na trh práce a také, a to je ta zásadní otázka, otázka rovnosti v naší společnosti. Když se pohledneme na vývoj industrializace, tak automizace měla v určitou dobu masivní negativní sociální dopady a zvýšila nerovnosti v evropských společnostech. Takže musíme k tomu přihlédnout, musíme být velice kritičtí ohledně potenciálních dopadů, které to může mít. Druhý bod. To je otázka spolučinnosti robotiky a lidského těla. Otázka nediskriminace. Pokud lidé, lidé budou mít nějaké protézy a implantáty um, ve svých tělech, tak um, aby nebyli pak vystaveni diskriminaci. A nebo naopak, pokud ti, kteří si eh, odmítnou dát takové implantáty, aby nebyli vystaveni diskriminaci. Protože existují různé technologické možnosti a neměli bychom nikoho nutit je používat. Všichni by měli mít eh, svobodnou volbu si rozhodnout, jak, jak a co chtějí využívat. E Děkuji a nyní za EFDD by měla hovořit paní Tiziana Begin a tady ona však není a proto nyní je na řadě paní kolegyně Kozlovská. Děkuji Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem se chtěla pouze krátce vyjádřit k tomu řečenému. Robotika, automatická procese umělá inteligence vedou k zásadním změnám v našem životě. Jsou, jsou s tím spojené velké naděje, ale také velká rizika, například auta bez řidiče, drony, které lze využívat na dodávání balíčku či pici, ale také na dodávání informace. Potom domácí práce, domácí o domácích robotech se také hovoří. Jsou to roboti, kteří mohou pomáhat starým lidem a postiženým. Také se hovoří o medicíně online a podobně. A podle mého názoru s tím souvisí hodně otázek, především pokud se týče odpovědnosti. Kdo je tady odpovědný za to, jestliže automatické auto způsobí nějakou nehodu? a nebo když dítě eh, také obrátí pozornost na sebe a způsobí nehodu, anebo kdo zodpovídá za eh, nehody dronů, kdo potom také odpovídá za e, návody, jestliže se něco špatně používá, jestliže například návod k použití je špatně formulován. Proto se domnívám, že odpovědnost je opravdu vysoká. Velké uh, vymoženosti a také gadgets, malé přístroje. Tady máme před sebou obrovský hospodářský prostor, ale s tím souvisí také právnické otázky, které nebyly zatím zodpovězeny. A nyní pan Švach. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Kosovi za jeho práci. Myslím si, že tady zmínil velice důležité otázky a různé body již správně vysvětlil a celková diskuse byla také velice zajímavá. My jsme pozit aktivně přistupovali k tomuto tématu, ale mám dojem, že na jeden bod jsme zapomněli a podle mého názoru jsou to zásadní dopady na systémy sociálního zabezpečení. Od na straně jedné dojde k tomu, že se zruší hodně pracovních míst, ovšem na straně druhé se vytvoří nové e, platformy pro zaměstnanost, které budou obsahovat také prekérní nejisté pracovní smlouvy. A toto všechno bude mít velké dopady na systémy sociálního zabezpečení a vy víte, že sociální zabezpečení je založeno na sociální smlouvě mezi generacemi a na solidaritě. A podle mého názoru tyto velké změny mohou vést k tomu, že bude vynakládán velký tlak na systémy sociálního zabezpečení a také zde existuje riziko jejich selhání. To je vidíme například u Uberu. Uh, tady jsme viděli, že zaměstnanci mají pracovní smlouvy, které nejsou jasně upraveny a vlastně nemají žádný profit, žádný užitek ze sociálních systémů. A to se projeví později u důchodových nároků. A myslím si, že na tento bod bychom se ještě měli soustředit. Děkuji vám. A nyní další řečník. Děkuji vám, pane předsedo, pane zpravodaji. Tato otázka je jedna z prvních, která otvírá e, novou éru, pokud jde o vizi našich společností. Po té společnosti, kdy všichni museli dělat, e, provádět e, všechny své úkoly, jsme vlastně pak začali prodávat a kupovat služby a plnění těchto úkolů. A teď se dostáváme do třetího, třetí fáze, kdy tento úkol člověka práce bude převeden na stroje. Ať už mechanizované, robotizované stroje, eh, ať už budou vycházet z digitálního potenciálu nebo z algoritmů umělé inteligence. A samozřejmě, že je to obrovská transformace Eh, vstupujeme na neproskoumanou eh, půdu. Máme-li věřit některým eh, také informacím, které máme z, třeba ze Spojených států o neurohekrech a podobně, tak skutečně je tu naprosto revoluční změna. Roboty, roboti, stroje mohou vytvořit úplně eh, novou kategorii, která není úplně závislá na lidech. A z právního hlediska už nebude eh, stroj plně eh, náležet člověku a z toho budou vyplývat obrovské otázky, jestli budeme už dnes akceptovat udělení pra, statutu jakéhosi, jakési osoby, tedy stroji. Jestli budou stroje a ta, celá tato transformace přidanou hodnotou pro člověka. Po prvním období, kdy tím zvýšíme eh, počet pracovních míst, tak v druhém období to bude naopak ztráta, až dokonce může dojít ke úplnému eh, kolapsu systému. Právě proto je důležité klást otázku ohledně dopadu na lidi a my eh, musíme řešit, zda jsme ochotni akceptovat eh, tuto, tento právní autonomní statut strojů. Děkuji vám. A nyní pan Lomprulis. Děkuji, pane předsedo. Je skutečností, že roboti přinesli pozitivní aspekty do našeho života, ale musíme tady rozlišovat dvě kategorie. Na straně jedné je to průmysl, kde se zvýší produktivita, ale také se vytratí pracovní místa. Například ve automobilovém průmyslu existují obrovské robotické stroje, které vyrábí auta. E, tady jsme jsme přišli o pracovní místa, ale na druhé straně eh, tady získali pracovní místa programátoři, kteří roboti, roboty programují. A za druhé máme také roboty, které zaručují to, že například nemusí lidé vykonávat nebezpečné práce, jako například lakování. A potom také existuje robotická podpora postižených, která umožňuje umožňuje tyto osoby vůbec integrovat do trhu práce. Ale robotické protézy jsou také velice drahé. Potřebujeme normy občanského práva tak, aby se robotika správně využívala, také vzhledem k dopadům na trh práce. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní bych chtěla dát slovo komisi paní Ruxana Ada z generálního ředitelství. Já e, nejsem kolegyně, já jsem e, e, vedoucí odboru v oblasti justice. Moje kolegyně onemocnila, proto jsem přijel já sám. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já chci pouze říci, že komise věnuje velkou pozornost tomu to velkému komplexnímu oboru, o kterém dnes hovoříte. My také jsme rádi, že byla předložena tato zpráva z vlastní iniciativy. Komise zdůrazňuje již několik let, že otázka odpovědnosti a ručení je zásadní podmínkou pro postup v oblasti digitálního trhu a to se týká také robotiky. Takže my na tom také pracujeme a za druhé chci zdůraznit ještě jednu věc. Já chci také zde ve vašem výboru říci, že si uvědomujeme, že tento problém má různé formy. Vytvořili jsme také eh, skupinu mezi službami, tak aby v této oblasti byly pokryty různé aspekty. Komise také oznámila, ve své strategii pro eh, jednotný digitální trh, že předloží iniciativu ve formě sdělení, která se bude zabývat těmito problémy, ale později předložíme ještě další iniciativy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a na závěr zpravodaj, pan Adam Koza. Köszönöm a szót, elnök úr! Pane předsedo, Debata byla velice zajímavá a poučná. Chci poděkovat všem, kteří se vyjádřili, neboť každý příspěvek byl svým způsobem zajímavý. Jedná se o aktuální a perspektivní téma. Děkuji vám za vaši podporu. Já jsem se snažil upozornit na nejdůležitější aspekty v následující fázi. Budu svou práci dále svou práci zacílím na jednotlivé individuální body a také zapracuji vaše návrhy. Mám ještě jednu otázku. Pokud se týká ztráty pracovních míst či vytvoření pracovních míst, tuto otázku nelze zodpovědět jednou větou. Toto eh, je třeba řešit flexibilně. Je třeba vytvořit rámec, ve kterém se bude tato otázka adekvátně řešit. Děkuji vám za pozornost a očekávám vaše nové písemné návrhy. Děkuji vám srdečně. Já jsem předtím si stěžoval na to, že diskutujeme o tematice, která nemá co dočinění s názvem této zprávy. Uh, já také vidím, že je třeba diskutovat nejenom o tomto názvu, ale také o nové průmyslové revoluci, o digitalizaci, o průmysl 4.0. Chci upozornit na to, že jsme zřídili v našem výboru pracovní skupinu pro digitalizaci a tady e, také zvu všechny, kteří mají u této tématiku zájem, aby přišli na další schůzi schůzi 24. září a tam můžeme diskutovat o nejrůznějších aspektech toho, co je před námi. Myslím si, že možná tato zpráva je první vlaštovkou v tomto tématu. My dnes nedokážeme vůbec odhadnout, co budeme muset řešit v souvislosti s, této, s touto tematikou budoucnosti. A právě proto musíme zintenzivnit i v našem výboru tuto diskusi. A nyní přicházíme k bodu číslo 7 uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. Tady je navrhovatelkou paní Lynn Boyten, kterou zastupuje Neoklisa, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nyní hovořím jménem paní Lynn Boylan, která nemůže být přítomná a omlouvá se. A sice z osobních důvodů nemůže být přítomná. Já se pokusím hovořit velice rychle, protože je velice důležité si vyslechnout názory kolegů a stínových zpravodajů je známé, že vnitrozemská plavba je typickým evropským systémem, protože většina říčních a plavebních cest překračují hranice. Je to příklad pro spolupráci mezi členskými státy a také většina členských států má vnitrozemskou plavbu a také vnitrozemská plavba se hrává velice důležitou roli při přepravě zboží v Evropě. Máme v Evropě více než 37 tisíc kilometrů vnitrozemských cest a uh, je, týká se to 21 z 28 členských států. Právě proto musíme vnitrozemskou plavbu regulovat a tady musíme také říci, že chybí vnitrozemské plavbě zaměstnanci a také kvalifikace. To jsou výzvy, které jsou před vnitrozemskou plavbou. My také máme problémy s kvalifikovanými zaměstnanci, kteří chtějí pracovat v jiných členských státech, protože mají problémy s uznávání odborné kvalifikace, protože také existují rozdíly rozdíly v praxi v jednotlivých členských státech. Týká se to také toho, abychom tyto problémy touto zprávou vyřešili. Také, abychom zvýšili eh, podíl na trhu eh, vnitrozemské plavby a abychom také zlepšili bezpečnost a pracovní podmínky ve vnitrozemské plavbě. Vlastně vnitrozemská plavba je víceméně spolehlivým dopravním, eh, dopravní cestou a toto musíme zachovat. Eh, říční vnitrozemská plavba má mnoho eh, výhod ve srovnání s jinými dopravními prostředky. Je úči, účinná, spolehlivá a také může zvýšit svůj podíl na trhu. Je také důležité, aby pracovní podmínky byly e, v této oblasti zlepšeny i bezpečnostní předpisy. Tento zpráva má být nástrojem, jak podpořit uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské platbě a také chceme zvýšit podíl vnitrozemské plavby na celém eh, trhu. Eh, také musíme vytvořit integrované bezpečnostní systémy pro zaměstnance a celou posádku. I pro případ, příklad eh, překládání nákladů je důležitá kvalifikace zaměstnanců a také dodržování bezpečnostních předpisů. Spravodajka chce se zmínit o dvou důležitých bodech této souvislosti. Nejdříve by měl být vytvořen integrovaný systém, který bude platit pro eh, všechny vnitrozemské plavební společnosti. Má se zabránit vzniku duálního systému, protože tím pádem by mohla být podkopána rovnost příležitostí. A mimo to dále se musí také řešit další problémy, což jsou bezpečnostní normy a pracovní podmínky. Spravodajka doufá, že tato práce v rámci této zprávy k tomuto všemu přispějí. Děkuji, Neoklisy. Nyní jsou na řadě stínoví zpravodajové Adam Koza za EPP, bez zastoupení, tak tedy Helena tyhle za SAD. Ano, děkuji. Děkuji vám. Vyslechl jsem eh, předřečníka a souhlasím s tím, že systém vnitrozemské plavby je nesmírně důležitý sektor, ba přímo strategický, významný pro Evropu, pokud chce růst Evropa, ale také pro Evropu, která, která chce zlepšovat své eh, normy a kvality tváří tvář jistým překážkám, které musíme, s kterými se musíme poprat, eh, zejména pokud jde o profesní vzdělávání. Chtěl bych přispět ke zlepšení, zejména pokud jde o ten plán, který podporuji. Jeví se mi jako pozitivní. Ale chtěl bych se pozastavit nad jedním tématem strategického významu a který se týká našeho výboru. My jsme se v prvních dvou letech zabývali a usilovali jsme o to, abychom stvrdili strategický význam kvalitní práce. A kvalitní práce vzniká skrze eh, náležité profesní vzdělávání, které se zaměřuje na určité cíle pro členské státy a nejenom pro některé státy, ale pro všechny členské státy. Je nutno, abychom znovu ještě přispěli ke zlepšení podmínek práce, abychom otvírali nové prostory, abychom zlepšili eh, výkonnostní systémy v v podnicích. A náš výbor by měl se postavit za novou vizi růstu a rozvoje. Přejeme si, aby tyto politiky byly udržitelné a také inkluzivní. Čeká nás politická diskuze, která by měla vyústit v řešení, které bude akceptovatelné Eh, pro nás, pro všechny, abychom mohli přijmout opatření ke zlepšení stávající situace. Je to samozřejmě těžké, protože je těžké provádět eh, politiky, které opravdu zaručí eh, kvalitní záruky a jistoty. Ehm, tato modrá ekonomika musí být hnací silou rozvoje to znamená intermodální doprava. Musíme jakožto prioritu mít homogenizaci a um, kompatibilitu um, kvalifikací a um, školení. Hmm. A tím, tímto vám děkuji za pozornost. dear chair. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za práci na tomto stanovisku o uznávání profesních kvalifikací ve vnitrozemské dopravě, eh, plavbě. Zatím zaměstnanci mají problém při ehm, vzájemném uznávání kvalifikací a čelí zbytečným překážkám například v podobě určitých požadavků na určité místní znalosti. A struktury na školení jsou v kompetenci členských států, ale EKR může konstruktivně podpořit i opatření směřující ke jednodušším rámcím v rámci, jednoduššímu rámci vzájemného uznávání. A chci potvrdit, že bezpečnost musí být naší prioritou. Ale kromě toho nesmíme ztratit ze zřetele, o co nám jde, co se snažíme dosáhnout. Snažíme se překlenout překážky na vnitřním trhu a ne vytvářet nové. A k pozměňovacím návrhu paní Boyles EKR má určité výhrady ohledně úměrnosti, přiměřenosti některých pozměňovacích návrhů, například jedničky a v jedenáctce. Tam bychom chtěli zajistit, abychom nepřekročili naše kompetence v oblasti profesního vzdělávání v členských státech. Mám také jisté výhrady k plošnému podmiňování evropských aktů určitými standardy externích orgánů. Ať už bude CSNI jakkoliv eh, mít jakkoliv dobrou reputaci. Chci poděkovat ještě jednou zpravodajce za vynikající práci a říci, že se těším na další konstruktivní spolupráci s ní a se stínovými zpravodaji v budoucnosti. Děkuji. Ehm, a nyní by mělo být na řadě Alde, tady zpravodaj není a potom tedy za zelené Karima Deli, ale já Karimu nevidím. EFDD nemá ale žádného zpravodaje za ENF. Dominik Martin není přítomen. Můžeme tedy volně vystoupit v diskuzi. Chtěl by se k tomuto tématu prosím někdo vyjádřit. Není tomu tak. Dimitrios Teologitis za komisi má slovo, je z generálního ředitelství MUV. Prosím o jeho stanovisko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Také bychom chtěli velice poděkovat zpravodaji a také její zástupkyni, jejímu zástup Za, my velice podporujeme tuto důležitou iniciativu. Usilujeme o to, abychom e, vyřešili tu záhadu, která vznikla nerovností mezi e, nabídkou a poptávkou v této oblasti e, poptávka je zejména na západě Evropy a nabídka v střední a východní Evropě. My se snažíme omladit tento sektor, který zaznamenává stárnutí průměrný věk v oblasti plavby je asi 55 let. My tedy vítáme z právu, kterou předkládá výbor pro zaměstnanost. My klademe velký důraz na mobilitu pracovních sil eh, a tematika bezpečnosti je také eh, předkládána velice důrazně vaším výborem. Návrh komise se snažil o vyváženost, protože je to odvětví, které samo o sobě je již eh, dosti bezpečné, nedochází zde k závažným nehodám. Eh, je třeba, aby opatření byla úměná cílům, kterých chceme dosáhnout. Nechceme vytvářet nové administrativní zátěže pro členské státy, ale eh, nechceme klást na pracovní síly nepřiměřené požadavky na posádku a musíme postupovat velice obezřetně, když budeme navrhovat radikální změny vůči návrhu eh, komise, protože bychom tak narušili tu citlivou vyváženost, o kterou jsme usilovali. Z tohoto důvodu přeskoumáme pozměňovací návrhy vašeho výboru vzhledem tedy k podstatě, k přiměřenosti a také e, vzhledem k e, právním formulacím. Chtěli bychom zachovat právní jistotu textu, aby nedocházelo k různým interpretacím. Dále budeme jako obvykle konstruktivně spolupracovat s eh, navrhovatelkou i s ostatními členy tohoto výboru, kteří budou chtět předkládat pozměňovací návrhy. Eh, Rádi si vyslechneme vysvětlení a jak už jsem řekl, nechtěli bychom příliš zasahovat do této tématiky, tak, aby to narušilo vyváženost, aby se to týkalo eh, geografického rozdělení a i těch dovedností, protože usilujeme o harmonizaci. Děkuji, děkuji. A nyní Neoklis za navrhovatelku. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a členům výboru za veškeré připomínky. Předám je eh, paní zpravodajce Lynn Boylan. Je důležité, abychom se zabývali četnými tématy vzhledem k eh, možnostem nové zaměstnanosti, nové kvalifikace. Mají se vytvářet nové pracovní příležitosti, nové kvalifikace a to říká i navrhovatelka. Je důležité překonávat překážky, které mají zaměstnavatele dále témata bezpečnosti práce, mají být zachována eh, ve vnitrozemské plavbě. Je třeba o tom ještě dále diskutovat. Předáme eh, navrhovatelce další pozměňovací návrhy a já se těším na další eh, spolupráci a doufám, že toto stanovisko bude dobře vyvážené. Děkuji lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 12 hodin 6. září a 12. října eh, v 16 hodin se budeme eh, zabývat tímto stanoviskem. Dobře, a eh, nyní bod 8, možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Spravodajkou je Joel Melan. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Já vám děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, kolegyně, zlepšení přístupu k eh, eh, lé, léčivům v 28 členských státech je naprosto zásadní. Eh, mně záleží na principu subsidiarity. Ovšem, i tak je důležité, abychom jednali v na, v, o distribuci léku, protože je to otázka sociální rovnováhy, je to také otázka veřejného zdraví. Takže pokud je o formu, je to téma komplexní a mnohofaktorové. Eh, průmysl, od průmyslové výroby až eh, pro eh, předpisy, cena léčiv, čili tady to právě souvisí se sociální ochranou. Já chci vyjádřit přání, aby návrhy vyplývající z naší práce byly co nejjasnější, nejzřetelnější a aby v nich nebyly vůbec žádné takové sexistické či jiné ohledy které by eh, jen eh, komplikovaly věci, které by stěžovaly situaci, až by mohly eh, v podstatě úplně rozředit, deformovat text z našeho výboru. Takže ať už jsou tedy jakékoliv charakteristiky, tak tomu obsahu, tak pokud jde o různé aspekty systému sociálních eh, členských států, které vyplývají z 19. a 20. století, často eh, takového bezmarského původu. Eh, bylo to nej, nejprve chemický průmysl, předtím ocelářský průmysl, kosmetika a pak léky. A dnes existují velké rozdíly, pokud jde o to, jaké nesou náklady členské státy za hrazení léků, do jaké míry. Takže musíme samozřejmě respektovat subsidiaritu, ale financování těch systémů eh, bylo často eh, za, eh, založeno na zaměstnání. Jenže teď máme krizi za krizí, stagnaci rozhodovacího systému některých členských států vlastně v celé Evropě, stárnutí populace a další jevy. Takže teď je potřeba mít skutečnou politiku zaměstnanosti a osvobodit eh, firmy od eh, těch normativních omezení. A eh, měli bychom najít další formy financování sociální ochrany. Také jsme teď hovořili o té robotice. Obrovská změna technologie péče, ať už preventivní či terapeutická. Léky budou postupně nahrazeny biotechnologiemi, Eh, a chemický průmysl v, v, ve spolupráci s výpočetní eh, technikou bude eh, tyto nové systémy zavádět. Tato, tento vývoj musí zajistit rovný přístup všem a přitom také zajistit bezpečnost. A ehm, je tu také cena inovace. Teď je skutečně ten okamžik, aby členské státy nastavily eh, přesná jasná pravidla, aby vyvážily návrhy průmysly, průmyslu, distributorů a uživatelů. Ehm, a eh, tak eh, například v případ Solvarilu, v případě ehm, hepatitidy, je tu velký problém nést tyto náklady ve vztahu k počtu těch nemocných ale kolik různých zaměstnanců, kolik lidí se může eh, ocitnout bez léčby. Takže musíme eh, opravdu umožnit solidní debatu v členských státech s průmyslem a nesmíme přitom zanedbávat také závislost Evropy na surovinách, například eh, z Indie, což je země, kde probíhá velké sociální změny, čili je to také křehká společnost, také eh, je nutné zajistit eh, výrobu některých léků v eh, Evropě, a aby tento průmysl si udržel své místo, abychom měli určitou vyváženost mezi léčivy sofistikovanými a klasickými. A tímto způsobem bychom měli vést ucelenou inkluzivní diskuzi. Děkuji. Děkuji. Dostáváme se ke stínovým zpravodajům. Stínový zpravodaj za EPP nechce vystoupit, stínová zpravodajkyně za e SAD také nechce vystoupit. Alde nemá zpravodaje pro tuto zprávu, potom je ten, nebo přece jenom, ano, prosím. Bylo by velice dobré, kdybyste nám to sdělili protože já u seznamu stínových zpravodajů mám not communicated, takže je dobré se včas vyjádřit eh, na sekretariátu. Takže ale já se moc omlouvám, že jsem vás neinformovala, ale já jsem v každém případě stínovou zpravodajkou pro tuto zprávu. Je to eh, složité z různých důvodů. Jsou tu systémové eh, problémy národních zdravotnických systémů. My jsme o tom již hovořili v souvislosti s přístupem k léčivým přípravkům a v eh, praxi narážíme na obtíže, protože se medikace z pravidla eh, překládá jenom do oficiálních jazyků členských států. A máme velký eh, problém eh, v Bruselu. Je to velice závažný problém pro, v členských státech. Každý čtvrtý klient nerozumí informacím, které jsou eh, v estonštině a eh, ani ne v ruštině. A tady není eh, žádná jiná možnost, než to zajistit v estonštině. Je to velice závažný problém. Jde o záchranu zdraví, záchranu života. Máme poskytovat tedy informace v všech jazycích, které se v daném členském státě ještě používají. je třeba, abychom e, dali přednost této tématice, zejména když jde tedy o nemocné lidi. Děkuji. Děkuji. Musím se omluvit. Udělal jsem chybu v eh, tom pořadí, měl jsem si všimnout, ale nevšiml jsem si, že eh, nejprve měl vystoupit stínový zpravodaj z EKR. Helka, tedy zpravodajka Helka Stevens, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci. Přesvědčena, že se eh, toto stanovisko dotýká důležitých témat a těším se na spolupráci, na vypracování vyváženého stanoviska. Nyní mi dovolte představit jeden eh, důležitý eh, bod, v kterém trochu váhám, pokud jde o stávající formu t, eh, podobu tohoto, této zprávy. Já také podporuji subsidiaritu, ale nemyslím si, že to znamená, že členské státy musí všechny nedostatky řešit samostatně. Naopak, Myslím si, že lepší přístup k lékům lze dosáhnout jedině skrze lepší spolupráci na evropské úrovni. Členské státy mají eh, rozličné organizace sociálního systému a jejich financování. A není možné říci, jaký systém je lepší, protože všichni mají, eh, všechny mají slabší a silnější stránky. A o tom bychom se teď neměli bavit. Měli bychom se však zaměřit eh, na Eh, jaksi řízení zvlád, eh, regulaci cen. Protože zatím eh, je tu úplně samostatná spolupráce s členskými státy a jednání s členskými státy mezi průmyslem. Takže otázka zaměstnanosti, přístupu kterou rychlosti, proplácení, počtu pacientů, to všechno spadá do těchto samostatně řešených oblastí. A velice často Často až 12 tisíckrát, 1200krát eh, eh, ročně dojde k tomu, že je pacient ohrožen prostě protože eh, lék není k dispozici. Například v zemi, z níž pocházím, některé léky jsou dodávány pouze v omezených množstvích, protože se prodávají levněji než v jiných zemích. A mm, farmaceutické firmy tudíž vydělají méně. A pak je to otázka paralelního obchodování, to je také problém. Proto si myslím, že vlády by eh, měly eh, vyjednávat společně, místo, aby jednali s farmaceutickými firmami eh, individuálně. Evropa musí hrát svoji roli při zlepšení přístupu k léku. A já chci přispět k tomu, aby tato zpráva identifikovala tyto možnosti a přitom respektovala kompetence členských států. Děkuji vám za pozornost. Dankeschön, dann wäre die GUE Děkuji, na řadě je GUE NGL, ale zpravodajka nechce vystoupit, stejně tak jako zpravodajka za zelené, takže slovo má FDD. Děkuji, pane předsedo. Hned bych eh, ráda navázala na hlavní oblasti, které spatřují souvislosti s tímto stanoviskem, které se týká přístupu k léčivým přípravkům. V důsledku ekonomické krize nám bylo toto téma na důležitosti. Ekonomická krize v Evropské unii vedla k tomu, že v současnosti tu žije velmi mnoho zranitelných lidí eh, na okraji sociálního vyloučení a ti mají velké problémy při obstarávání léčivých přípravků. Například v Řecku tam eh, se eh, využívá léčivých přípravků, jejíž léčivost že vypršela, ale právě ty kategorie zvlášť eh, zranitelných osob eh, musíme mít na paměti. Potom tu jsou eh, věci, s nimiž nemohu souhlasit. Zpravodajka říká, že ve všech zemích musí být přístup k léčivým přípravkům, ale dobrá politika je taková, která má stanovit kritérium a já s tím nesouhlasím souhlasím, inovace eh, nevede vždy k tomu, že jsou léčivé přípravky dostupné, spíše naopak. A také je důležité zajistit vyváženost mezi eh, výzkumem a vývojem a trvalou udržitelností. Měli bychom zabránit vzniku oligopolů. Eh, protože ty mají velký eh, vliv eh, na tvorbu cen léčivých přípravků i když ceny nejsou v mnoha zdravotnických systémech únosné a dotýká se to eh, stále větších skupin obyvatel, které nemají přístup k léčivům. Eh, jsou to ty zvlášť zranitelné osoby a měli bychom dbát na to, aby eh, ceny léčivých přípravků neměly nic společného s výrobními náklady a i konkurenceschopnost. Firem by neměla být eh, rozhodující při tvorbě cen. A ještě jeden další aspekt. Farmaceutický průmysl diktuje své vlastní normy a v důsledku toho je malá možnost vyvíjet generika, tedy přípravky, které se vyrábějí ze nižších nákladů a to také omezuje přístup k lékům. Má to velice negativní dopady. Navrhovali bychom, že bychom eh, zavedli eh, vysvětlující kampaně, osvětu abychom oslovili co nejvíce subjektů, aby se zvýšila dostupnost léčivých přípravků cestou generik. Neměly by se žádné léky dávat jenom některým skupinám. Všichni mají mít přístup k léčivým přípravku. To byl poslední příspěvek a teď mám ještě jednu žádost o slovo. Fontulis, děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týče přístupu k léčivým přípravkům, nevím, jaká je situace ve všech členských státech. Já mohu hovořit o eh, situaci, o něž eh, eh, hovoří memorandum, tedy o situaci v Řecku. Každý měsíc musím chodit do lékárny a kupovat si léky, aby mé dítě přežilo a musím stát dlouhou frontu v lékárně. A jedná se o léky, které jsou nutné pro přežití. A s těmito léky je nutné e, zajít do nemocnice, aby byly aplikovány. Je to opravdu neúnosná situace i neúnosná situace pro rodinné příslušníky. A Eh, dále je to složitá situace pro starší občany a já hovořím jenom o přístupu eh, k lékům, nehovořím o nových diagnostických metodách a dalších tématech. Eh, dotýká se to zejména léků, které přicházejí ze zemí, v něž se jejich kontrola příliš dobře nesleduje a to vede k tomu, že se velice často používají padělané léky. Děkuji. A nyní se obracím na pana Lí z generálního ředitelství Santé. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní Lí. Děkuji za možnost sdělit vám postoj komise. My se připojujeme k tomu, co řekli poslanci a další, pokud je o nutnost nákladově efektivního využívání léků a také zdravotní péče za dostupné ceny. Takže výzvou je najít rovnováhu mezi podněty pro zdravotní výzkum, a udržitelnost a dostupnost zdravotních systémů. A jak bylo řečeno, tohle není vůbec lehký úkol. Je to eh, zodpovědnost eh, různých eh, orgánů sdílených mezi členskými státy a evropskými orgány. 17. června tu máme stanovisko rady, které je dobrým krokem vpřed v této oblasti. Komise bude také spolupracovat s členskými státy, s Evropskou Eh, agenturou pro léčiva, abychom umožňovali eh, další vývoj a včasné schvalování inovačních zdravotnických produktů a jejich hodnocení. Kromě toho komise hodlá se podílet na dalším spolupráci na evropské úrovni ohledně vyhodnocování eh, technologie a pokud jde o cenu, cenotvorbu, tam má komise dost omezenou kompetenci, ale podporuje spolupráci mezi členskými státy a koordinaci mezi členskými státy. Taková spolupráce může eh, nadále přispět k nákladově eh, účinným eh, lékům. Komise tudíž se těší na výstupy této zprávy z vlastního podnětu a je ochotná podpořit zpravodaje a další poslance. Děkuji. Danke sehr, dann zum Schluss. Děkuji a závěrem zpravodajka. Joël Milan. Oui, merci. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem našim kolegům, kteří se vyjádřili eh, v této tak významné věci. Myslím, že budeme moci vést velmi otevřenou diskuzi s osobami, kteří se účastní této záležitosti, kteří dobře znají všechny aspekty, které jsou velice důležité a mnohočetné. A v konečném důsledku se pokusíme vypracovat návrhy, které by si získaly většinu pozitivních stanovisek v, této, v tomto výboru, protože jde o téma, kterým bychom eh, se měli zabývat skutečně s velkou hrdostí a snažit se ho dovést do zdaného konce. Deadline. Děkuji vám. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. září 12 hodin. Hlasovat budeme 12. 13. října. A nyní se dostáváme k bodu 9, změna směrnice 204 lomeno 37 lomeno ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcigonenům nebo uta, mutagenům při práci. A nyní má slovo zpravodajka paní Ulskov. Děkuji, paní předsedo. Děkuji, děkuji eh, také komisi za to, že budeme mít snad tedy možnost od nich něco slyšet. Já teď mohu jenom říci, že v rámci tohoto výboru existuje poměrně široká eh, podpora všeho, co probíhá, pokud jde o zdraví a bezpečnost. A vidíme, nebo aspoň cítíme, že to postupuje vpřed. To je dobré. Protože my už jsme o tom diskutovali v tomto výboru po řadu let. A já se těším na další spolupráci s komisí, s radou, s dalšími stínovými zpravodaji samozřejmě. Bylo by jistě užitečné, kdyby komise mohla trošku podrobněji rozvést své budoucí ambice v této oblasti, což by mohlo být, je totiž důležité, aby výbor chápal kontext tohoto návrhu. Ve výboru pro zaměstnanost jsme volali po více legislativě pokud jde o například rakoviny z povolání, Důvod je jasný, 53% všech lidí, kteří umírají eh, v důsledku rakoviny, tak eh, tuto nemoc mají ehm, z environmentálních důvodů, to znamená eh, z důvodu expozice eh, určitým látkám na pracovišti. A já bych si přál, abychom eh, měli nějakou legislativu, aby se zapojili do tohoto procesu, abychom všichni aktéři, to je pro nás také nesmírně důležité, jakožto pro poslance. A já se budu těšit na vaše názory. z vaší strany, ale také od stínových zpravodajů, kteří se tím již nějakou dobu zabývají. Bude to realistická a zároveň ambiciozní agenda. Děkuji. Děkuji Marita. Děkuji, Marita to já jsem měl zapsáno, že nyní bude hovořit komise. Já mám na seznamu eh, zástupce komise a proto se ptám, kdo bude za komisi nyní hovořit. Prosím. Děkuji. Přední poslanci a poslankyně, děkuji za pozvání jsem možnost eh, pohovořit o tomto návrhu. návrhu. Nejsem si jist, eh, kolik času mi chcete věnovat. Je to poměrně komplexní záležitost, ale pravděpodobně tuším, že chcete, abych byl stručný. Takže já se o to pokusím. Je to, tohle je návrh, eh, na kterém jsme pracovali už od poslední revize směrnice o karcinogenech a mutagenech z roku 2004. Probíhala tam velice intenzivní eh, práce a eh, na konci loňského roku komisařka Tysenová nám umožnila tady připravit hodnocení pro 13 látek, připravit návrh, který pak byl schválen v květnu. Byla to intenzivní práce, celá záležitost je komplexní, extrémně důležitá. Jak víte, rakovina. Od okamžiku, kdy vdechnete nějakou látku, eh, než dostanete tu rakovinu, to může být 50 let. Takže přitom musíme brát potaz ekonomické, zdravotní otázky v průběhu 50 letého období. Kdybychom věděli, co se za 50 let stane, jak to by bylo ideální, ale nevíme to, musíme tudíž pouze předpokládat. Takže my jsme přišli s tímto návrhem, který je velice ambiciozní, zahrnuje 13 látek. Mohli bychom tím zachránit 100 tisíc životů, ale stálo by to 55 miliard eur. V souladu tedy s našimi výchozími předpoklady. Nebudu teď zacházet do podrobností, ale ukážu vám ten první slide, ten rozdíl 13 látek a počtu očekávaných úmrtí v průběhu tohoto období. A počet versus počet úmrtí v případě nečinnosti. Tento návrh nemění mechaniku té na směrnice jako takové. Je to změna eh, příloh, to znamená, že ta mechanika, ten systém ochrany pracující proti karcinogenům a mutagenům v, pr- v práci zůstává stejný, což je důležité vědět. Také víte, že to spadá pod právní základ 1.5.3 minimální podmínky, to znamená, že členské státy je mohou snížit Stanoví se tu limitní hodnota a to také znamená, že závazek pro zaměstnavatele je e, vždycky, aby e, ty hodnoty byly ještě sníženy, ty limitní hodnoty, aby byly ještě nižší. A pro někte, u některých aktivit s touto látkou mohou zaměstnanci přijmout ještě další um, preventivní opatření. A ta limitní úroveň jim vlastně neumožňuje nepřijmout tato opatření. Čili závazek minimalizovat expozici, nahradit tuto látku, kdykoliv je to možné, ta, ta bude platit vždycky. I s těmi limitními hodnotami. Ta limitní hodnota je pouze jakýsi strop. A členský stát pak může rozhodnout, že přijme ještě nižší limitní úroveň. Ta práce, kterou jsme odvedli, byla velice komplexní. Posouzení dopadu má 100 stránek a k tomu tisíc, tisíce strán, stránek přípravné vědecké práce. Takže chci využít této příležitosti k tomu, abych vyjádřil svou plnou podporu Eh, zpravodaj všem vám, poslancům, poslankyním. Rádi vám dodáme jakékoliv informace ohledně specifických látek, pokud budete chtít. Je to legislativní návrh jeden, ale v podstatě je to 13 specifických návrhů, návrhů, protože každá látka se dotýká jiného sektoru, jiných ochranných opatření a tak dále. Čili 13 návrhů združených v jeden a máme expertízu v, u všech těchto látek a jsme připraveni vám dodat další vysvětlení. A pokud se zabýváme tím, jak postupujeme, tak já teď přejdu k těm obecným cílům. Chceme samozřejmě eh, mít moderní eh, aktualizovanou ochranu před eh, expozicí karcinogenům. Chceme mít také rovné podmínky. To je právě to, co řekla paní Uskok. Eh, všechny eh, strany průmyslu chtějí tento návrh, protože chtějí, aby ta ochrana byla adekvátní, chtějí to zaměstnanci, zaměstnavatele, protože přijímají investiční rozhodnutí na dlouhá období a chtěli by vědět, v jaké jsou situaci. Jsou to velká rozhodnutí a oni musí zajistit, aby neinvestovali dnes do něčeho, co nebude chránit je zaměstnance dost a tedy. Takže je to důležité pro obě strany. Všichni sociální partneři podporují tento návrh. Teď projdu pár um, průsvitek, abychom, tak si uděláme prezentaci, abychom si udělali představu o dalších otázkách, a politikách, s nimiž tento návrh interaguje. Z nichž nejdůležitější na tomto seznamu je REACH. Za komisi jsme hodně intenzivně interně pracovali, abychom dosáhli toho, že bude tento návrh komplementární s REACHem. Když se budete zabývat různými variantami, tak víte, že jsou některé přísnější, méně stry, přísnější varianty. Pokud jde o metodiku, je to jedinečný proces, máme expertní výbor, který, který eh, předloží ty hodnoty, a pak poradní výbor zdraví a bezpečnosti při práci, kdy máme členské státy, průmysl a odbory, zástupce všech. A oni pak mají specifický výbor, který pak eh, probírá ty eh, hodnoty. A tyto diskuze jsou pak základem eh, těch hodnot, které jsou pak použity v hodnocení dopadu. Všechny tyto hodnoty jsou sladěny s, hodnot, s hodnotami, které poradní výbor nadnesl. O tom bych mohl hovořit ještě dlouho, ale neučiním tak. Chci jen, abyste si udělali jasnou představu věcí, které jsme brali na zřetel. A pak se dostáváme, a tady zmíním pouze dvě eh, látky, které eh, mají možná největší dopad. Eh, první, respirační eh, křemič, eh, eh k, kři, krystalický oxid křemičitý, to je z toho eh, hodnocení dopadů a um, tam máme čtyři různé varianty um, ohledně expozice eh, a pak se zabýváme také možnostmi eh, růz, různých limitních hodnot a z toho vidíte, že bych mě, bychom měli 40, 4, 440 tisíc úmrtí při variantě 2 eh, a 98 tisíc. Ehm, snížení tedy náklad by byl 3,5 miliardy, a nebo bychom mohli jít ještě dál a snížit to až na 107 tisíc, ale náklad by potom byl 50, 15 miliard. Ale samozřejmě, že toto hodnocení nikdy nebude úplně přesná, přesné. Takže je potřeba vždycky na toto upozornit. Dále hodnocení týkající se další látky, chrom. Tam jsou tři varianty. A my jsme přijali tu nejvíce ambiciozní z nich. 0,025, kde náklady by byly vyšší než přínosy, ovšem poradní výbor poukázal na tuto úroveň a měli jsme za to, že je to velice důležitá látka a jediná, v níž tyto náklady tak v tom komplexním výpočtu životů versus peněz, tedy je, což je samozřejmě velice složité dělat. U toho chromu jeden z velkých eh, problémů, jenom abyste si udělali určitou představu, tak jeden z těch problémů tkví v tom, že u mnoha procesů je možno snížit expozici, a to výrazným způsobem, ale u dalších aktivit, eh, jako sváření v malých a středních podnicích, by to mohlo znamenat uzavření mnoha firm, kdybychom snížili tu hodnotu. Takže tohle jsou věci, na které bereme zřetel a souvisí s tím různé náklady a přínosy. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že u těch aktivit, kde lze snížit ty hodnoty, tak vždycky by byl závazek tedy ty hodnoty snížit. Možná jsem vás již připravil příliš mnoho času. Omezím se pouze na tu poslední zajímavou tabulku, z níž vyplývá, jaký dopad by to mělo na členské státy. U osmi těch látek vidíte, že více než 20 členských států by muselo snížit hodnoty. Je to silný návrh, ale velice důležité téma. My jsme slíbili eh, se zhostit iniciativy, přijmout kroky, komise zatím stojí. Mnoho věcí jsem vynechal, ale je asi lepší, abych tuto chvíli vám předal zpátky slovo, pane předsedu. Děkuji mnohokrát za velice informativní prezentaci. Dovolte, abych se k tomu krátce osobně vyjádřit. Snad mi někdo poradí, pomůže. Já mám také rakovinu a jakožto pacient vnímám tyto výpočty eh, nákladů a přínosů jako příšernou věc, když zvažuji ty okolnosti, co všechno podnikáme v silniční dopravě, abychom snížili počet obětí eh, tak eh, žádné náklady nejsou eh, překážkou, tak takovéto tvrzení je pro mě dosti perverzní. Skončím touto připomínkou a snad eh, mi kolegové, kteří tomu rozumí, trochu pomohou. Knut Lener. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že podporuji návrh komise a budu hovořit jenom obecně. Jistě budeme mít příležitost eh, ještě o tom hovořit se zpravodaji a s tínovými zpravodaji. Rád bych zdůraznil, že třeba si vyjasnit priority, co se týče významu. Za prvé se provádí velmi mnoho v otázce substancí, dále v oblasti příčin vzniku rakoviny a tyto práce musí eh, rychleji pokročit a jak komise říká, ty náklady jsou obrovské, ale jinak se na to dívám jako vy, pane předsedo. Je to příšerné když se e, hodnotí e, život člověka penězi. Existují tabulky, které vyčíslují očkodnění v e, případě úrazu. Je to hrozné, ale také je to argument pro firmy, kterých se to konkrétně dotýká. Je třeba to chápat, když jde o prevenci, kdy je snaha zabránit smrtelným úrazům a také jde trochu o konkurenceschopnost. Dále právní jistota. Já jsem se zabýval podniky, kde se pracuje s asbestem a tam bylo dosaženo značného pokroku. Ale také ještě existují podniky, kde vládnou katastrofální podmínky ty eh, mezní hodnoty jsou různé v jednotlivých členských státech. Eh, nejde jenom o konkurenci, ale i o kvalitu produktu a o zdraví eh, zaměstnanců. A to je velice důležité. A ještě poslední bod. Politika. Tady se prohlubuje propast mezi tím, co si lidé myslí o Evropě a co Evropu představuje, když jde tedy o zdraví lidí, tak eh, bychom mohli tuto propast eh, zmenšit a bylo by to také velice dobré pro důvěryhodnost komise. Jaké priority jsou zapotřebí? Velice stručně prevence, ochrana zdraví při práci, to je alfa a omega. Dále je nutné se starat o zaměstnance v podnicích, ale ta péče je důležitá, i když už v podniku nepracují, protože to se stává, že byli vystaveni karcinogenním látkám a onemocní až po skončení práce a potom se o ně už nikdo nestará. Tady jde o součinnost sociálních partnerů a potom je třeba věnovat pozornost malým a středním podnikům. To tedy eh, neznamená, že eh, bezpečnostní předpisy by tu měly být eh, stejné, ale ty malé a střední podniky nemají stejné prostředky podniky, aby mohli přijímat eh, stejná opatření. Je třeba učinit vše, co v našich silách, abychom pomohli takovýmto eh, podnikům v oblasti ochrany zdraví. A potom ještě další priority. Je důležité, abychom v otázce některých látek pracovali s mezními limity, ale někdy je to obtížné dosáhnout pokroku ze dne na den. Možná je důležité počítat s etapami, s postupnými kroky a potom již vznikly různé vědecké studie, důležité reference se to bude vyvíjet asi eh, daleko rychleji a musíme samozřejmě být pragmatičtí, což znamená, že musíme koordinovat eh, tu eh, práci mezi zaměstnanci, zaměstnavateli. A každopádně já chci spolupracovat co nejkonkrétnějším způsobem, investovat do této práce, již považuji za významnou, ale chceme-li, aby to přineslo Eh, ovoce, aby to přineslo výsledky, tak se musíme snažit, aby na úrovni, eh, eh, abychom měli co největší konsenzus. Nejenom minimální konsenzus, ale skutečně silný konsenzus na úrovni výboru, abychom dospěli k něčemu, což, co bude zároveň rozhodné, zároveň pragmatické a půjde to konkrétně implementovat. A nyní za EKR paní McIntyre. Děkuji. Samozřejmě, že zabránit eh, těmto eh, rakovinám je velice důležité. A je to v zájmu nás všech. A je velice povzbudivé, když e, slyšíme, že všichni sociální partneři jsou pro, velice pozitivní z východisko naší práce. A já bych podpořila z, úpravu toho seznamu karcinogenů, včetně v té směrnici z roku 2004. A jsem silně přesvědčena, že musíme vycházet z co eh, nejpřesnějších vědeckých podkladů, potřebujeme nejaktuálnější data technické a, eh, technické a ekonomická a musíme eh, přitom zohledňovat také posouzení, která máme k dispozici. A stanovení nějakých náhodných číselných cílů, tomu bychom měli zabránit. Také bychom eh, měli dávat pozor na nežádoucí vedlejší účinky našich rozhodnutí. Trochu mě znepokojuje trošku ta metoda spíše a to, jak jsme dospěli k těm limitům, k těm limitním hodnotám, spíš než ten samotný fakt, že je musíme mít, to podporuji. Ale z hlediska postupu tak se mi zdá, že to budou vlastně jakési dva samostatné návrhy, několik měsíců od sebe. A to je souběžně s tou reformou OSH, což eh, zdraví a eh, eh, bezpečnosti při práci. A to nevím, jestli nám usnadňuje život. Já sama o sobě vím, že nejsem expertka, nejsem technic, technická expertka, ale vím, že to, to tež platí pro mnoho z nás. Tato, tohle není vědecký výbor, um, my tu zastupujeme voliče, jakožto lajci. Čili bychom se měli zamyslet mezi sebou, jak eh, dospět k nějakému rozhodnutí, jak si říct, tak tohle je náš naše obecná pozice. Tohle by, tohoto bychom měli dosáhnout, pokud je o ochranu pracujících a veřejnosti. Ale víme, že vědecký vývoj, vědecké informace se mění. A já bych chtěla uvažovat o možnosti, že ta kritéria bychom sice stanovili, ale nechali bychom na technických výborech a slyšeli jsme například komisi Eh, od komise podrobnosti ohledně toho, jak se dospívá k různým návrhům z vědci a jinými. Existuje nějaký způsob, jak eh, mohou ty specifické limity být eh, zajištěny tedy těmi vědeckými výbory, aby, aby při změně vědeckého poznání jsme mohli měnit ty limity ani bez úplné změny legislativy. Čili může vzniknout legislativa, která zároveň počítá s tím, že se vyvíjí naše poznání, eh, věd, včetně vědeckého poznání, a která nebude potom vyžadovat, abychom ze sebe dělali experty, nebo abychom měnili e, ty věci sami. Nevím, jestli to jde, jestli je to možné, ale aspoň je to mé přání. A ještě k jednomu aspektu, když um, zmíníme REACH, Okamžitě mám obavy, ne protože bychom neměli v té oblasti eh, přijímat legislativu, ale vzpomínám si, jak ještě z doby refitu ten jeden z, pokud jde o ten, eh, tu legislativu, která představuje pro podniky největší zátěž, tak mezi nimi byl právě REACH. Je důležité, aby legislativa byla srozumitelná, zejména pro malé podniky. a mnoho výhrad lze vyřešit tak, že si uvědomíme, že zvažujeme tady riziko. My nemůžeme eh, snížit riziko na nulu, ale snažíme se ho omezit. Já jsem mnohokrát říkala, že je, těžk, je nebezpečné přecházet eh, silnici, ale nezakazujeme to. Musíme chápat nebezpečí, podívat se na obě strany nepřecházet za autem, můžeme naučit lidi, jak omezit nebezpečí. A my bychom neměli v, v naší legislativě se snažit úplně eliminovat riziko, protože to není při pobytu na této planetě možné vzdělávání, myslím, že je důležitou součástí této rovnice. Ráda podpořím revizi příloh. Poněkud méně kladně se stavím k sam, ke změně samotných článků, ale těším se na spolupráci s pravodajem a stínovými zpravodaji v nadcházejících týdnech. Děkuji vám. A nyní za ALDE bude hovořit Renáte Weber. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci, kterou nám dnes ukázali. A chtěla bych navázat na paní McIntyre, a chci říci, že musíme zvážit, jak bychom měli v této oblasti vypracovávat lepší legislativu. Pokud budeme pracovat příliš detailně, jako kdybychom byli experti, tak tady vzniká nebezpečí, až se změní souvislosti, vzniknou nová fakta, pak budeme muset vydávat novou legislativu. A v tabulce, kterou prezentovala komise, jsme viděli, že mnoho členských států musí upravovat svou legislativu v praxi a proto si myslím, že jednání s radou nebudou jednoduchá. Já jsem přesvědčená, že jsme ve shodě v tom, kdy říkáme, že zdraví pracovníků je mimořádně důležitá záležitost a proto se musíme vyhnout eh, jakémukoliv riziku vzniku nemocí z povolání. A toto musíme dělat tak, tak, že musíme uh, Například eh, musíme zvažovat využívání nových prostředků, které nesmí být nebezpečné pro lidské zdraví. Ale musíme také zvážit náklady eh, prevence a jak se prevence nejlépe dělá. Já si myslím, že náklady pro malé a střední podniky se doposud zatím řádně neřešily. A to je také další aspekt, který musíme brát v potaz, jestliže diskutujeme o této revizi směrnice. Já se těším na diskuse se zpravodaji a se stínovými zpravodaji v, v následujících týdnech. Děkuji vám. Ano, tak je na řadě GUE, kolegu tady však nevidím a kolega za zelené tu také není, FDD Laura Agia. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že se jedná o vysoce technické téma a proto je nutné také eh, nahlížet na tuto otázku technicky. Vždy když projednáváme zdraví zaměstnanců, tak si nikdy nesmíme dovolit eh, nesprávný krok. A proto mám radost toho, že máme možnost že se tímto tématem zabýváme také společně s dalšími orgány, které zodpovídají za téma zdraví, neboť zdraví nemá žádnou alternativu. A také u prevence bych se nemělo pouze hovořit o minimalizaci rizik. Já si myslím, že zdraví nemůžeme podchytit pouze kvantitativně a také žádná cena nesmí být příliš vysoká na záchranu lidského života. A my si nemůžeme dovolit uh, dělat takovéto kalkulace a výpočty. Tato čísla považují opravdu za eh, špatně formulovaná, když se hovoří o tom, že vypracování eh, takovéto směrnice by však přece jenom stálo 100 000 životů. Myslete na počty lidí, kteří již onemocněli vzhledem k tomu, že byli vystaveni karcinogenním látkám a nebo eh, měli úraz z povolání. A my ještě dnes platíme celu eh, za to, že jsme nereagovali včasně u asbestu, neboť onemocnění v důsledku asbestu budou eh, trvat ještě celá dlouhá desetiletí. Asbest se již dlouho nepoužívá, o tom se ví, ale na druhé straně stále platíme velkou cenu za životy lidí, kteří byli vystaveni asbestu. A my musíme se poučit z minulosti a musíme toto zohlednit při vypracování nové směrnice. Musíme také vzít na vědomí, že vzniknou nové materiály, jejichž dopady na lidské zdraví zatím ještě neznáme. Právě například v oblasti nových technologií. My zatím ještě nevíme, jak jaké účinky, jaké dopady tyto materiály budou mít na lidské zdraví. A proto nesmíme polevit v našem úsilí a nesmíme také snižovat náklady v oblasti prevence. Děkuji vám a nyní přejdeme k další diskusi. Hlásí se ještě další tři kolegové. I já jsem se zařadil na tento seznam řečníků a já se chci zmínit o následujících aspektech, o kterém například hovořila paní Webra, paní McIntyre. Jakým způsobem dochážeme aktualizovat není látky. My nemůžeme pracovat jako dopingová agentura v sportu, která eh, například v roce 2016 eh, zjistí, kdo dopoval na olympiádě v roce 2012. Takže opravdu nemůžeme dělat aktualizaci a nemůžeme se dívat zpět a nemůžeme říci, v minulých deseti letech existovaly ty a ty karcinogenní látky a nyní, ty nyní zařadíme na seznam. A já, když jsem učinil osobní e, poznámku, tak by mě zajímalo, zdali ve vašem kalkulaci je tam také zohledněno, jaké zdravotní náklady vzniknou eh, v průběhu této doby, protože ten člověk, který je exponován, vystaven těmto látkám, také se dlouhodobě léčí. Přece nepadne a není mrtev, takže to léčení také něco stojí. A já chci také ještě říci, že já jsem se v minulém období hodně zabýval ochranou práce na pracovišti a zdraví na pracovišti mne stačí eh, lidem říci, eh, že jim dáme informace o Eh, látkách, se kterými eh, zacházejí, neboť pracovníci ani zaměstnavatelé často v malých a středních podnikách netuší, jaké materiály zpracovávají a jaké látky v nich jsou obsaženy. A to je problematika, kde já nemohu akceptovat a říci, prostě nemůžeme jednoduše eh, postupovat tak, jako když lidé přecházejí přes ulici. A nyní George Bach. Děkuji, pane předsedo já si myslím, že již nemusím poukazovat na význam a na sensibilitu tohoto tématu. To již udělali kolegové a já také vítám přístup a já také vítám práci komise. Konečně, neboť již trvalo to dlouhá léta a konečně ukázala komise, že je odvážná, předložila tento materiál. Mně Eh, tady chybí eh, odůvodnění, eh, také princip prevence a rané obezřetnosti. My tady se odvoláváme na fakta a na čísla a já náhodně vím, že i v radě je to důležitým tématem, že mnohé země chtějí jít ještě o krok dál a tento princip prevence, který je důležitý v rámci EU, že ho chtějí ještě prohloubit. A proto se chci zeptat komise, jak jakým způsobem, jakým způsobem se stavíte k tomuto důležitému principu. A nyní jsem se dozvěděl, že za ENF je zpravodajkou u této zprávy paní Melan. Já jsem to nevěděl, prosím vás, sdělujte nám to včas. Já prostě od příště vás nebudu vyvolávat a nebudu vám dávat slovo. Sdělte nám to prosím předem, jinak eh, opravdu se dostáváme do úzkých. Prosím, Jean Milan. Děkuji. Děkuji za vaši schovývalost, pane předsedo. Ano, toto téma představuje obrovskou výzvu, protože vyznačuje se několika vlastnostmi. Jednak je to určité pasivum eh, a to, eh, to v uplynulých letech, tedy, kdy průmyslový, máme tu průmyslový rozvoj a nepřijali jsme opatření včas. A když jsme si uvědomili eh, problém v případě asbestu, tak to bylo obrovské spoždění jak těch studií, tak i jednotlivých opatření, která měly přijmout firmy, aby chránili své pracující při práci. A e, rozvoj samozřejmě rakoviny, e, e, rakoviny v tomto případě, tedy vznik té e, choroby, trvá e, třeba i desítky let. Takže je potřeba jednat včas a e, přijmout opatření nejenom ukončení profesní aktivity, ale spoustu dalších věcí. A pak, nevím, jestli to stejně v dalších státech, ale ve Francii, tak tam začínáme také přijímat eh, otázku takzvané multifaktorové rakoviny, jako například v ocelářství a jinde. Eh, a máme poměrně hodně případů eh, příbuzných uh, lidí, kteří pracovali s asbestem, kteří jsou tím také dotčeni, čili to je velice důležitá otázka. A um, ta někdy by mohly být eh, samozřejmě eh, kroky dobrovolné, jinde nucené, um, uzavření nějakého podniku v případě, kdy je potřeba přijmout příliš normativní kroky, to je samozřejmě otázka, ale musíme také pomyšlet na životní prostředí. 10, eh, 15 eh, let po eh, zničení některých ocelářských metalurgických firem, tak je pořád ještě abnormální počet výskytů rakoviny mezi obyvateli. Ale problém rýče který již byl zmíněn, kde jsou určité eh, nekonzistentnosti, které se eh, akumulují. Takže pokud jde o modifikaci té změnu, změnu té směrnice, tak eh, se budeme účastnit veškeré práce a vycházíme již z těch návrhů, které nám dali sociální partneři, sociální pracovníci, je tu problém toho počtu těch různých stropů, a látek, ale e, přitom neřešíme často otázku ve své podstatě. Vele, velice často e, státy zůstávají nad těmi stropy, které komise e, doporučuje. Čili měli bychom mít jasnou legislativu, proč ne, ale nesmí to protahovat situaci, což by zaměstnance nechránilo, ba přímo naopak. Děkuji. So, danke schön. Dann... Děkuji. Celá řada otázek byla položena na zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji váženým členům výboru za stanoviska plná náhledu. Mnozí vystoupili v tomto procesu a tyto návrhy odrážejí složitý průběh diskuze a hodnocení tohoto návrhu. V prvé řadě se domnívám, že je důležité zdůraznit, že tento návrh představuje jenom malou součást v široké činnosti, která se týká bezpečnosti práce. Myslím, že je velice důležitým vstupem v celé prevenci, jak to také zaznělo. A Hned po přijetí tohoto návrhu nizozemské předsednictví přijalo iniciativu a podepsalo určitý typ závazku, že bude pracovat na prevenci, na osvědčených postupech spolu s agenturou eh, Bilbao, s komisí, se sociálními partnery, abychom eh, opravdu změnili eh, kulturu práce, protože se nestanovují jenom hodnoty, ale je třeba změnit tu kulturu práce a způsob chování. Agentura v Bilbao již vydává celou řadu pokynů. Máme také výbor eh, SLIK, který vydává důležitá eh, vodítka, důležité pokyny. Já se omlouvám, že jsem se o tom nezmínil, že jsem se zaměřil na tento specifický návrh, ale součástí rozsáhlého systému eh, prevence, preventivních eh, opatření eh, v oblasti strategie zajištění zdraví při práci a dále beru na vědomí vaši poznámku, která se týká analýzu nákladu a přínosu. Eh, my eh, jsme eh, s tím nebyli spokojeni, to musím jasně říci, ale je tu jiný způsob, jak procházet těmi právními závazky Tady není žádný jiný způsob, než provést takovéto posouzení nákladu a přínosu. Pokud tady něco je, tak jsme ochotni to přijmout. To, to jsou eh, odhady, je to takové nešťastné, ale eh, nevíme, jak jinak. Co se týče malých a střední velkých podniků, jsme si vědomi toho, že 95% jsou MSP a také toto hodnocení sleduje eh, situaci v malých a středních podnicích ale není třeba vytvářet specifické kapitoly pro malé a střední podniky, jména respirabilní prach krysalického oxidu křemečitého se týká malých a středních podniků. Eh, já eh, se rád ponořím do hlubší diskuse a uvedu několik dobrých příkladů, ale chtěl bych vás ujistit, že eh, studie výsledky činnosti sociálních partnerů se na to opravdu dívaly z úhlu malých a středně velkých podniků. Ty zdravotní náklady jsou součástí návrhu, nejde jenom o okamžik úmrtí, ale v návrhu jsou uvedeny i ty zdravotní náklady při léčbě službě a e, budeme e, sledovat další návrhy a tu mechaniku postupu. A posuzovali jsme e, další látky a a koncem tohoto roku chce komise předložit další návrh, který se opírá o hodnocení dopadu u 12 dalších látek. Komisařka Tysenová zjistila, že bych bychom nechtěli zbytečně spoušťovat tento návrh. Eh, proto eh, přišla s tímto návrhem v květnu a také jsme eh, o tom diskutovali se zprávou a i když to vypadá, že to jsou dva oddělené návrhy, eh, oba dva eh, se mají implementovat, takže eh, až budeme mít v prosinci dalších 12 látek, <clears throat> tak budeme pokračovat a předkládat další návrhy je důležité, aby se rozběhl tento první návrh, aby fungoval, ale je tu velmi mnoho dalších látek, které musíme přeskoumat. Já vám s radostí dám k dispozici těch 12 eh, látek, dám to k dispozici sekretariátu, pokud to bude užitečné, které budou součástí toho návrhu, který vyjde v prosinci. Co se týče studie OSH. Já to naprosto chápu. Komise eh, eh, nechtěla definovat takovéto priority a tato směrnice je také jedna z mála, eh, která byla velice málo kritizována. A abychom eh, vycházeli z zásady eh, předběžné obezřetnosti. Jistě my známe ta nebezpečí a limity, ale ve směrnici samotné eh, sledujete stálý závazek eliminovat, pokud je to jenom možné Eh, protože jsme zaznamenali velkou podporu směrnice. Komise měla eh, dojem, že při eh, změně směrnice by měla pracovat s přílohami. Naše priorita byla tedy zvýšená ochrana proti karcinogenům Myslím, že jsem zareagoval na většinu těch technických otázek, ale pokud ne, tak eh, mi to prosíme připomeňte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Poslední řečnice, tedy prozatím máš poslední slovo, Marito. Děkuji, jenom několik málo slov byla velice zajímavá diskuze a my na tomto výboru vedeme vždy velice zajímavé diskuze. Můžete říct si, že je jasné, že téměř všichni z nás eh, mají eh, určitý osobní vztah eh, k rakovině, buď jsme onemocnili nebo máme příbuzné přátelé s onkologickým onemocněním a E, nebo už jsme e, se léčili a překonali jsme rakovinu. E, prostě jsme se snažili čelit tomuto onemocnění. Každý z nás má nějaký vztah k rakovině a to je také jeden z důvodů, proč se tolik angažujeme v této oblasti a my eh, opravdu chceme využít svých zkušeností, svých poznatků a i zájmu, eh, abychom bojovali proti rakovině. Já netvrdím, že to vyřešíme tou naší prací, kterou zahajujeme, ale je důležité, abychom měli na paměti hlavní, mám to nazvat problémem, eh, tu hlavní otázku protože tady jsou různé postoje, jak, jak bojovat proti rakovině. Pokud eh, pocházíte z té části EU, která je bohatá a dobře rozvinutá, nebo pokud pocházíte z té části, kde musíte bojovat eh, v současnosti za spoustu jiných věcí. Je to jiný typ boje o přežití. A to musíme mít na paměti. To rozhodně neznamená, že bychom neměli usilovat o dobrý výsledek této zprávy, ale znamená to, že musíme hovořit s poslanci, se zeměmi, kde tento boj s rakovinou nemá tak významné místo. Například narazíme na problém v radě. Musíme to řešit v diskuzích a popřemýšlet, jak v té debatě vyhrajeme, protože to je jediný způsob, jak můžeme zajistit opravdu velice ambiciozní nařízení pro eh, ochranu zdraví při práci, až se to bude projednávat na radě. K tomu, co říkala paní McIntyre, je tu jistě určitý konflikt, eh, ať se jedná o malou nebo velkou společnost, firmu. A my nemůžeme tento boj vzdát. I malé společnosti, malé podniky mají značné ambice. Chtějí mít dobré pracovníky a tyto podniky je mohou ztratit, protože se zaměstnanci musí léčit a možná dokonce zemřou. I pro malé podniky to jsou velké náklady, protože eh, musí vyškolit zase nového eh, pracovníka. Není možné hovořit jenom o vysokých nákladech na boj s rakovinou, že je to velice nákladné, ale myslím, že musíme spolupracovat a uvědomit si, že to nekončí, když 75% z nás se bude opravdu velice angažovat a bude být velké zkušenosti. 22 členských států má problémy s ambicioznější legislativou a musíme je oslovit a musíme argumentovat tak, abychom získali i jejich podporu, abychom vytvořili opravdu ambiciozní legislativu. A musíme na tom pracovat spolu s malými podniky, aby i ty si mohly klást ambiciozní cíle. Této skupině asi problémy mít nebudeme, ale mimo tuto budovu jsou tací, s nimiž budeme muset vést diskuze a já se těším na další spolupráci v rámci našeho výboru, na spolupráci se stínovými zpravodají a děkuji za diskuzi. Děkuji, Marito. Prozatím to bylo poslední slovo, ale před námi ještě velice dlouhý pracovní proces. 12. a 13. října budeme mít eh, další rozpravu. To bude eh, výměna se zúčastněnými stranami. Na toto téma pořádáme slyšení a 29. listopadu eh, budeme tento návrh projednávat ve výboru a potom eh, dále v únoru 2017, přesné datum není, se eh, o tom bude hlasovat na výboru. Dospěli jsme ke konci dopoledního programu, teď následuje polední pauza. Já všem velice děkuji a zase se tu ve výboru sejdeme v 15 hodin. Dobrou chuť.